Okay, colleagues, can I... Vážení kolegové, prosím. Začneme naše jednání. I think over the next... Jak jistě víte, tak v těchto nejbližších dnech budeme mít přímo maraton. Vyžaduje to od nás od všech úsilí a já prosím eh, koordinátory a také především eh, tajemníky politických frakcí, aby připomněli svým členům, aby si zítra přinesli hlasovací kartičky, protože nebudete-li mít eh, kartičky nebudete moci hlasovat. Jakmile budeme elektronicky kontrolovat hlasování, nebudete moci eh, hlasovat bez kartiček. Prosím, můžeme považovat pořad jednání za schválený. Nikdo nemá eh, námitky, tak tedy ho považujeme za schválený. Není zápis ze schůzí konaných ve dnech 30. 31. srpna a 8. září. Jsou nějaké otázky či poznámky k těmto zápisům? Jestliže ne, budeme považovat tyto zápisy za schválené. Další bod na programu jednání je jednotný evropský železniční prostor. Probereme pozměňovací návrhy. Spravodajka je paní Serakiáne. Debora, Debora, prosím. Jakmile eh, budeš připravená, dostaneš slovo. Prosím, paní Serakiány. Grazie, prezidente.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 Jednalo se skutečně o velmi náročnou práci. Máme 18 kompromisních pozměňovacích návrhů a celou řadu eh, pozměňovacích návrhů a vidíte, jak velký je hlasovací seznam. Děkuji všem eh, stínovým zpravodajům za jejich spolupráci během posledních měsíců. Věřím, že eh, výsledek bude dobrý výsledek k tak komplikovanému tématu, jako je železniční balíček a jeho přeskum. Chtěla bych připomenout několik eh, nových eh, bodů v závěrečném textu ohledně spolupráce k železničnímu balíčku. Eh, tato nová verze obsahuje úpravu a předpisy pro regulační orgány, to jsou články 55 až 57. Vytvořili jsme také velmi silné regulátory, kteří budou moci moci eh, rozhodnout a existuje také jejich eh, síť Eh, za spolupráce s komisí, eh, komise, eh, která by pomohla při rozhodování. My jsme se rozhodli všechno poněkud zeštíhlet, aby to nebylo tak byrokratické a parlament také žádal předložení návrhu ohledně Evropského regulačního orgánu a to do roku 2014. Co se týče přístupu k železničním službám, článek 13, příloha 3. Zde máme otázku nezávislosti, která je upravena v této části. Organizačně mají být tyto orgány eh, samostatné, ale eh, nikoli tedy právně. Dále také oddělení dalších služeb a také leasingových služeb ohledně investice, které nejsou hned využity. Nejdříve k financování infrastruktury. Zde máme následující věc. A sice je zde velmi důležitá část zprávy, na které jsme se dohodli ohledně nezbytnosti posílení celého konzultačního procesu při financování infrastruktur. Počet let pro rozvoj strategie eh, je zvýšen na sedm, nejdříve komise žádala pět let. Pak máme také závazky členských států, aby každé dva roky eh, byl eh, provozovatel infrastruktury dotazován jaké jsou náklady. Eh, pak máme články 30 až 32, přílohy 7 a 8, eh, kde jsme vytvořili určité podněty eh, pro snížení hluku, ale toto nebylo v souladu s eurovinětou. Eh, my jsme se chtěli eh, vyvarovat toho, aby to mělo negativní vliv na finanční mm, vybavení eh, provozovatelů infrastruktury. To znamená, že zde máme také pravidla o minimální službě zástávky, to bylo škrtnuto. V sedmičce pak v definici přímých nákladů jsme ještě změnili další věc jako je otázka eh, snížení eh, nákladů na vybavení ETCS, eh, dále další technické vybavení a také další části trhů byly také definovány. Dále také bylo dohodnuto, eh, dohodnut systém tarifování a také stanovení kapacity eh, především pro baltské státy. Eh, dále dohledová práce komise, zapojení eh, eh, dohledu a také železniční eh, agentury ze strany komise. Jde především o stanovení sociálních podmínek a také stupeň otevření pro železniční služby. Dále máme oddělení účetnictví, článek 6, zde máme kompromisní text, kde se toto oddělení v účetnictví ještě posiluje je, aby nedocházelo k eh, transferu investice z jedné infrastruktury na druhou. Eh, v tomto eh, bodě bych je chtěla také ještě říci, že je zde určitá část, která byla požadována především EPP, ale také socialisty část, se kterou nesouhlasím. Je to poslední bod v článku 6. Teď jsem toho názoru, že jsme pracovali tady na oddělení účetnictví a to transparentní. S tím, co bylo požadováno nyní, zde vlastně vznikl určitý rozpor s tímto odděleným účetnictvím a proto se domnívám, že bychom měli přijmout kompromisní návrh Eh, tak jak byl předložen původně. Já bych byla tedy proti této změně. K článku 7. I zde máme kompromisní návrh textu a zde jsme se snažili zlepšit eh, přístup bez diskriminace je zde samostatnost právní, organizační, rozhodovací a technická a žádáme od komise, aby se zasadila za to, eh, aby do roku 2012 byl předložen návrh na oddělení, tedy poskytovala služeb a pos poskytovatele infrastruktury, především na národních úrovních. Co se týče eh, pravomocí přenesených, zde se snažíme Eh, tyto z textu vyškrtnout. Eh, to jsou ty důležité části zprávy, které jsem takto eh, předložila a mám určité pochybnosti o jedné změně a chci se zeptat komise, zda by to nemohla ještě jednou vysvětlit, jak se na to dívá. Jde o změnu 3, 5, 7 článku 9 jsou to návrhy paní Tykao. A v tomto bodě mám určitou pochybnost, takže bych potřebovala k tomu vysvětlení komise. Chtěla bych ještě jednou všem srdečně poděkovat a děkuji také sekretariátu, především teda eh, Jurgenovi a Davidovi za jejich pomoc. Děkuji. Děkuji paní Serokiany, Parkin za EPP. Uvidíme později, jestli omezíme nějak eh, čas. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce eh, paní eh, Serakiany, eh, která skutečně pracovala jak Herkules při vyhledávání a dosahování kompromisu. Já myslím si, že je velmi důležité, abychom do tohoto otevřeného a otevírání trhu dostali trošku více pohybu, aby ta liberalizace pokročila za stejných podmínek pro všechny železniční společnosti. Právě proto musíme mít regulatory body, to byl náš společný cíl. A toho cíle jsme, myslím, také dosáhli. Tedy dosáhli jsme toho, aby tento orgán byl personálně a také organizačně dobře vybaven, aby eh, národní orgány eh, byly propojeny a aby bylo možné získat eh, dobrý přístup Samozřejmě, že by bylo také nezbytné rozhodnout eh, o službách, především těch podstatných službách. To byl bod, o kterém eh, se eh, mnoho diskutovalo, nakolik podniky mají být otevírány, které podniky tedy v rámci velkých železničních společností. Já se domnívám, že veliký zásah by nebyl vhodný který, záchach, který by eh, vyžadoval eh, postupovat eh, trošku mm, rázněti je nutné zde mít určitý tržní mechanismus. Proto, abychom měli spravedlivou soutěž, je také nezbytné dobře kalkulovat ceny tras. A zde jsme dobře pokročili, to jsme dobře zdefinovali a řekli, z čeho tyto ceny budou se, se, se sestávat, aby eh, byly skutečně spravedlivé. Eh, to je důležitý bod. A všichni koncensuálně se dohodli na tom, že je nutné, stejně jako v odděleném vyúčtování mezi eh, infrastrukturními manažery a železničním podnikem, bylo možné přesně sledovat tok prostředků. A zde rovněž článek 6 odstavec 4. Musíme se podívat na realitu realitu a nesmíme zapomenout, že i pro financování infrastruktur eh, se berou eh, také úvěry jak ze strany dopravních společností, tak i ze strany infrastruktury. Tyto úvěry se musí zase splatit. Takže toto bylo rozhodující pro eh, naše eh, řešení článku 6 odstavce 4. Celkově však chci říci, že bylo dobré to, že jsme tento úkol nechtěli zvládnout hned najednou, nýbrž, že i v úvodním ustanovení jsme tedy jasně přiznali, že komise a její vedení o oddělení vyučtování a o infrastrukturním řízení eh, navrhne tedy určité otevření letos a že až poté budeme diskutovat eh, sice tvrdě, ale spravedlivě o tom, jak získat více nákladů a více lidí na železniční tratě. Chceme tedy otevírat tento trh tak, aby tyto podniky eh, mohly dosáhnout svých cílů za dodržení ekologických podmínek. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím, pan Tmolce, tak asi ty čtyři minuty uděláte, co budete moci. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, tak se nám to konečně podařilo eh, zvládnout toto velice složité odborné technické téma. Chci především poděkovat zpravodajce, protože vůbec nebylo jednoduché dospět ke kompromisu neměla jednoduchou práci, ale myslím, že s určitým porozuměním a po několika setkáních se nám podařilo dospět ke kompromisu v celé řadě otázek. Já také chápu eh, obavy předsedy i sekretariátu, obavy z komplikovaného hlasování zítra, ale my jsme eh, požadovali dvojí eh, dílčí hlasování k článku 14 a 7. Dále sekretariát také dnes ráno eh, Toto v pozměňovacích návrzích eh, ještě neudělali. Já tedy žádám, abyste tak udělali. Budeli, eh, nebude-li možné děla, hlasovat odděleně u této větě, budeme žádat o oddělené hlasování u celého odstavce. Vážení kolegové, dovolte, abych vám také řekl, že Eh, vždy se nám podařilo jednat konstruktivně a najít řešení, usnadnit relativně rychlé řešení. V mnoha aspektech myslím, že se nám to podařilo a jsem velice rád, protože jsme byli konsistentní během velmi dlouhé diskuse eh, od první výměny názorů až po minulý týden, lépe řečeno řekl bych až po dnešek. Jak jsme začali od začátku v první diskusi, priority pro eh, skupinu ALDE bylo otevření trhu a zavedení evropského regulátora. Pocházíme z, eh, jestliže budeme vycházet z malé země, uzavřené země, kde je to velice těžké, tak je podle právě pro mě velice důležité dospět k takovému otevření. Eh, nedovolit diskriminace, nedovolit zablokování, umožnit konkurenci mezi státy. To všechno je eh, potřebné a proto potřebujeme silného nezávislého evropského regulátora. To je v článku 57a vytvoření Evropského regulačního orgánu do dvou let. Z tohoto hlediska vítáme kompromisy v článku 55 až 57 o e, národních regulačních orgánech a jejich pravomocích. Posílili jsme nezávislost i pravomoce těchto orgánů a liberálové jsou velice rádi, že e, této e, věci Eh, budou záviset na tržních eh, potřebách. A to je podle nás velice dobré znamení. U článku 55 eh, vítám to, že v kompromisním textu je vloženo, že prezident a, a správní rada regulačního orgánu budou jmenováni národním či jiným pravomocným orgánem. A pro mě a paní Bilbao Eh, další regionální eh, orgány v decentralizovaných státech jsou velice důležité a proto to je velmi důležité pro nás. Otevřený trh to znamená, že to chceme již v článku 7 odstavec 3 a nový. Eh, chceme připomenout komisi, aby do konce roku 2012 předložila takovýto návrh. Eh, jak eh, vzhledem k tomu, že liberálové budou žádat od 3A eh, novy, aby se vložilo také toto o otevření trhu. My i nadále si myslíme, že není logické, aby přímé náklady vlaku zahrnovaly Eh, také eh, restaurace, penze všech železničářů, mateřské školky pro děti zaměstnanců a tak dále. Eh, my chceme, aby tento obor byl konkurenceschopný s ostatními druhy dopravy a právě proto se k tomu takto vyjadřujeme. Chtěli bychom také mít také bychom byli rádi, kdyby tady bylo alespoň minimální Eh, definovaný eh, provoz pro případy eh, stávek, aby to zajistilo fungování hospodářství. Proto u odstavce 9 přílohy 7 žádáme oddělené hlasování. A konečně chceme ještě říci, že nemůžeme zablokovat celý balíček. Já osobně jsem byl pro, abychom to ponechali a přijali nebo počkali na návrh komise, který přijde příští rok. Já eh, a priori nemám ideologický přístup k těmto bodům. Jsem otevřený, rád vyslechnu jiné argumenty a mohu i do budoucna změnit názor, když budu přesvědčen jinými argumenty. Jen si myslíme, že je třeba zajistit konkurenceschopnost. Vítám eh, pozitivní eh, Eh, ukázání o hlasování od zpravodaje u bodu 174. A těšíme se tedy, že eh, ve Španělsku i ve zbytku Evropy bude fungovat konkurence v této dopravě. A konečně 6.4 článek 6.4. Až do tohoto týdne musím říci, že jsme byli pro eh, tento, tuto pasáž textu, ale eh, poté, co do poslední pozměňovací návrh byl vložen do tohoto textu, eh, tak si myslím, že naše skupina bude asi hlasovat proti té větě, která byla do této pasáže vložena. Děkuji. Děkuji. Pane Tromasi, než dám slovo dalšímu řečníkovi, dovolte ještě vysvětlení k vašemu požadavku na um, návrh ke kompromisnímu řešení. Nemůžete měnit kompromisní pozměňovací návrh oficiálním písemným pozměňovacím návrhem, pakliže nemáte eh, schválení ostatních lidů, lidí, kteří se podepsali pod kompromis. Můžete rozdělit kompromisní návrh, můžete mm, eh, podat vlastní návrh, ale nemůžete podat oficiální písemný pozměňovací návrh k návrhu, který je poz, společným pozměňovacím návrhem řady eh, autorů. Takže já jenom upozorňuji, že eh, podle pravidla 164 takto postupovat nemůžete. A právě proto jsme rozhodli, že předložíme vaši žádost o tuto změnu jakožto ústní pozměňovací návrh. A já myslím, že nikdo asi nebude proti, až to o tom budeme hlasovat. Jde o to, že původní návrh byl, byl společným kompromisním návrhem a vy k němu chcete předložit oficiální písemný návrh, což není možné. Já tedy jenom tímto vám vysvětluji, proč musíme takto postupovat. E, je samozřejmě opravdu, jak jste sám poznamenal, velice složité pro předsedu připravit hlasovací seznam. A nyní prosím pan Síler. Děkuji, pane předsedo. E, nejprve dovolte, abych poblahopřál eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům, protože eh, jsme se vážně domnívali, že to eh, vypadá velmi špatně s tím textem před letní přestávkou, ale teď se udělalo opravdu obrovské množství práce a množství těch kompromisních návrhů je mnohem větší, než jsme si v létě mysleli, že je vůbec možné. Co se ECR týče, tak my také podpoříme kompromis B, i když tady je několik členů naší frakce, kteří by dali přednost větší míře oddělení toho unboundlingu, než je v kompromisu navržen. Komise tam přichází s návrhem do konce roku 2012 na unboundling, tak to je jedna věc. A pak ještě musím se vyjádřit k tomu, co řekl kolega z ALDE. My nemůžeme přijmout kompromis E, protože v případě stávek musíme mít zajištěno minimální e, míru služeb a pak ještě kompromis Q. E, tady je to otázka sociálních e, benefitů, které nejsou zahrnuty do přímých nákladů, sociální služby, restaurační služby a tak dále. My jsme se domnívali, že to prostě není něco, co by mělo být zahrnuto do tohoto typu nákladů. Co se týče Eh, národních regulátorů a networkingu, tak dovolte jednu připomínku z naší frakce ECR. Komise by neměla být ve vedení eh, eh, těchto networkingových služeb, ale každopádně si myslím, že tady jsme připraveni k nějakému kompromisu. Takže asi tolik ke kompromisním návrhům z naší frakce a chci také poděkovat kolegům, že zohlednili požadavky pobaltských států ohledně úrovně hluku a také e, vlastně stavby infrastruktury. To bylo pro nás velice důležité. Těžko se mi říká, zdali eh, ten návrh zelených eh, oddělit eh, tuto část a také rozchod tratí, tak tady samozřejmě to jsou věci, které by měly být odděleny a ten rozchod tratí, to samozřejmě zase navazuje na úplně odlišnou situaci na trhu ve třetích státech. Myslím, že to bychom ještě měli eh, probrat naší frakci, až uslyšíme, co má na srdci pan Kramer. Takže asi tolik. Eh, děkuji a eh, to především za spolupráci. Děkuji a teď pan Kramer za zelené. Ano, děkuji vám nejdříve a děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům. Byla to skutečně dlouhá cesta a také dlouhá oklika, než jsme se dostali k tomu výsledku, který máme dnes. Ve směrnici komise se nehovořilo nic o oddělení výúčtování ani o otevírání trhu osobní dopravy. Pouze se tam hovořilo o zlepšení a přeskumu prvního železničního balíčku. Víme tedy, že samozřejmě existují existují v Evropě určité problémy, protože některé trhy jsou stále uzavřené. Víme však, že to není na tom formálním oddělení provozu a služeb. Ve Španělsku je ten trh uzavřený, ale to oddělení tam eh, již je vynikajícím způsobem zajištěno. A určitě to není těmi Pyrenejemi na hranicích Španělska. Existují i jiné modely, jako v Německu nebo v jiných zemích, kde to to oddělení není provedeno tak, jak si to někteří představují. Naším cílem bylo, abychom vytvořili evropský eh, železniční trh a překročili tedy národní hranice. Chceme myslet evropsky a mít vhodný přístup. Od roku 2007 je toto již zajištěno v nákladní dopravě. Diskriminace eh, musí být zrušena a nesmíme mít žádný closed shop. Proto jsme si v debatě debatě byli zajedno v tom, že regulační orgány eh, a jeho krátkodobé rozhodování jsou podmínkou pro existenci Eh, jednotlivých železničních podniků a jejich účast. V některých zemích se musí rozhodnout během 14 měsíců a některých zemích po dva měsíce. A to za dobrého vyplnění formulářů. A ty formuláře se nedají vyplnit dobře, to znamená, že vlastně není možné nikdy někoho zažalovat. Takže Toto je však nezbytné pro otevření trhu. Dále také máme eh, postup komise ohledně nedodržení smluv. Eh, komise musí reagovat na tuto situaci. Já jsem velmi rád, že po dlouhé diskuzi jsme došli k tomu, že můžeme říci, ano, komise to má udělat a to do konce příštího roku. Má se zabývat eh, otázkou otevírání osobního trhu a oddělení vyúčtování. To je důležité také pro proto, aby v eh, radě diskuze byla specifikována právě na oblast regulačního orgánu. V radě se říkalo, že oddělení té dopravy a eh, jiných služeb eh, je vhodné, ale na ostatní oddělení máme ještě šest let. A k těm jednotlivým bodům. Já začnu eh, Robertem Dílem. My jsme proti tomu, eh, protože problém v pobaltských zemích eh, chápeme a vidíme a ty víš, že jsem tě vždycky podporoval, ale víme, že existují i jiné problémy, jako Bulharsko, Řecko, Turecko, kde je tedy třetí země, kde nemáme žádné různé rozchody. A jde jenom o to. Jde li tedy o spojení s třetími státy, tak jsme pro, ale nesmíme to učinit závislé na jiném rozchodu. Se Švýcarskem tento problém nemáme. I kdybychom tam ten problém měli, tak by to nebylo tedy eh, problém rozchodu. Eh, v jiných zemích eh, po rozšíření tyto problémy mohou být vyřešeny také pomocí výjimek. To se týká Srbska, Bulharska, Rumunska a dalších zemí. To je jediná věc. A tady se jistě můžeme dohodnout. My jsme to již formulovali jako určitý kompromisní návrh. Já musím být stručný, takže nemohu hovořit o všem, ale zlobí mě jedna věc. A sice e, otázka, toho, že náklady na školky a tak dále, všechno se tam započítává. Pokud však chceme mít spravedlivou soutěž, tak všichni na e, Eh, trhu dopravy musí mít stejné podmínky. Samozřejmě, že cen, eh, ceny za, tratě, za trasy můžeme jako navýšit, ale pak už eh, železnici nikdo nebude jezdit. Dlouhá léta se vše subvenovalo a také se subvenoval kerozín. Nyní, když srovnáme silnici a železnici, tak je to zcela jiná věc. V Německu má být Eh, zavedena autobusová doprava, ale tam neplatí žádné ceny eh, za eh, trasy. Přičemž v Německu se subvenuje každá cesta autem velkými penězmi, takže nemůžeme konkurenci, která tak zatěžuje ekologii, Buď eh, tedy všechny náklady se musí započítat eh, všude, ale nemůžeme jít eh, takto příkladnou cestou pouze na oblasti železnice. Pan kolega Kohlíček, čtyři minuty, prosím. Vážení kolegové, já se musím divit, co tady všechno slyším. Možná se někteří z vás spletli a sedí někde úplně jinde, ale nám přece jde o posílení pozice železniční dopravy. Nám vůbec přece nejde o to, jestli bude zvlášť infrastruktura, zvlášť osobní doprava, zvlášť nákladní doprava. Nám jde o to, aby se posílila pozice železniční dopravy. A zatím ten první balíček, tak jak byl aplikován, pozici železniční dopravy oslabil takže asi nebyl formulován dobře a jestliže tady někteří moji kolegové vehementně tvrdí, že je naprosto nezbytné, aby v příštím roce komise jasně stanovila termíny, jak se oddělí infrastruktura, tak se podívejte tam, kde se oddělila infrastruktura, co to přineslo. Jaký nárůst železniční dopravy to přineslo. Já vám to prozradím. Negativní nárůst železniční dopravy. A zhoršilo to konkurenceschopnost železniční dopravy, protože se zvýšily náklady. Jestli má místo jednoho podniku tři podniky, tak logicky musím ty náklady na ten podnik třikrát zaplatit. A diskuze o tom, jestli sociální náklady patří nebo nepatří do nákladů, je naprosto mimo. Ty prostě do nákladů patří. Jestli někdo o tom pochybuje, ať prosím nechodí v parlamentu na, na jídlo a ať si nebere tu denní dietu, kterou tady bereme, když to tam nepatří. Myslím si, že dosavadní kroky opravdu přinesly pouze pokles dopravy a proto ty věci, které jsou tam teď dotečně znovu do té směrnice zařazovány, jako je úkol pro komisi v roce 2012, jasně stanovit, jak se bude oddělovat infrastruktura od provozu, nejsou na místě. Ty tam prostě nepatří. A ještě jednou zdůrazňuji, že je třeba, aby direktiva přinesla zlepšení, nikoliv zhoršení situace na dráze. Takže uvědomme si to. Já si myslím, že regulátor by měl být tak jako v každém odvětví, ale Nevím, kdo z vás máte jaké praktické zkušenosti s železniční dopravou, ale infrastruktura a provoz na té infrastruktuře musí být v souladu. Jinak skončíme tak jako na silnici, kde máme místa, která jsou naprosto přecpaná a kde prostě nám, ať už osobní nebo nákladní doprava, vůbec neteče. Takže já tady vidím opravdu velký problém a jestliže dvacet států Evropské unie ten první železniční balíček neaplikovalo, tak asi je problém někde přímo v základu tohoto balíčku. A jinak ještě jednou, přesvědčte se skutečně pečlivě, jaká jsou data tam, kde to oddělení bylo provedeno. Děkuji. Thank you. I know I've... Eh, děkuji. Mám tady ještě osm řečníků plus Evropskou komisi, plus zpravodaje a na to všechno máme pouhých 25 minut. A zatím musím říct, že jsem neslyšel vůbec nic nového oproti předchozí rozpravě. Takže prosím, žádám vás, abyste se teď drželi dvou minut. Pan Groš, já bych chtěl poděkovat zpravodajce za její trpělivost, za práci a také ochotu k dnešnímu okamžiku tuto diskuzi eh, především koncentrovat na otázku silného regulačního orgánu, aby příští rok jsme se mohli věnovat ostatním dvěma tématům. Tak chápeme tento postoj. Eh, je zde velmi komplikovaný hlasovací seznam, pane předsedo, já jsem v rámci EPP ještě dnes dostal otázky ohledně ústních pozměňovacích návrhů navíc a my v EPP jsme toho názoru, že bychom měli eh, toto vložit tedy mezi hlasováním a plenárkou, eh, proto abychom však neskomplikovali tuto situaci nyní, neměl bychom přijímat další ústní pozměňovací návrhy, kromě těch, které již jsou dnes známy. To by by byl jistě korektní eh, přístup a náš postoj se takto projeví i zítra při hlasování. Poslední bod, když už hovoříme o procedurách, mám takový pocit, že v parlamentu máme mnoho eh, mandátů ohledně této záležitosti, ale schází nám nejdůležitější partner, který se ještě nevyjádřil. My známe stanovisko komise, naštěstí je jednoznačné a pochopitelné, ale mě by zajímal také postoj, který je pro nás důležitý, postoj rady eh, ohledně regulačního orgánu. My známe mezi zprávy, víme, že v radě se hovoří o regulačním orgánu za pět let a bylo by jistě vhodné pomoci železnicím, aby byly konkurenceschopnější schopnější a postupovat eh, proti tomu, co všechno národní státy si chtějí ponechat a neměnit. Eh, myslím si, že by bylo důležité vyjádřit eh, také určitou prozbu na dnešní předsednictví rady. Ohledně těch nákladů kolegy Krámera, tam ty školky a podobně již byly vyškrtnuty, takže to může být zkráceno a dále jsme chtěli ještě doplnit to, že jsme pro přesné oddělení, ale nemůžeme jít tak daleko, že bychom již nekomunikovali mezi jednotlivými strukturami ohledně nehod a podobně. To znamená, že tam ti lidé již nejsou schopni komunikovat, protože se vůbec neznají. To jde příliš daleko. Je nutné to zjednodušit, učinit praktickým a myslím si, že do do plenárky máme ještě čas, aby tento dokument byl lepšen. Děkuji, pane. Děkuji. Ústní pozměvací návrh je stále ještě možný do pěti hodin dnešního odpoledne. Pan Alkedroj. Děkuji, u wel, voorzitter. Uh, ik, ben het eens met collega Gros dat we liefst zo weinig... Děkuji, pane kolego Grossi musíme zabránit tomu, aby se předkládaly ústní pozměňovací návrhy, které by dále rozmnožily eh, návrhy. Je pravda, že je tady lhůta až do pěti hodin odpoledne, ale eh, vždycky je přece možné se postavit proti dalším a dalším a dalším návrhům. Teď je přece důležité soustředit se na hlasování, zjistit, jaké jsou většiny a tímto způsobem vyslat jasný signál o tom, jaká je pozice Evropského parlamentu. A v další fáze je pak možné eh, připravit velice složitá jednání s radou a tam se soustředit na všechny tyto otázky, které my považujeme za důležité. Prosím tedy posílit úlohu regulátora, eh, perspektiva evropského regulátora mnoho různých odstavců, které vedou eh, k posílení transparentnosti všech eh, aktérů v železniční dopravě. To vše, co umožní, aby různí provozovatelé v této oblasti byli eh, rovnoprávní. To je to důležité v textu. A já bych chtěl ještě využít příležitosti a poděkovat zpravodajce. Vyslechla řadu kritik. Dneska ovšem slyší chválu a to je dobře protože jsme takto dosáhli našeho cíle a to ve velice, velice složité otázce. Bylo zapotřebí vlastně tady skloubit, smířit oheň i vodu. A to je velice složité, zejména v tom unbundlingu. My jsme tedy pokročili vpřed, našli jsme řešení, které nám dává možnost zvážit všechny důsledky takových opatření. Komise také o tom může dále přemýšlet a pak ještě v širším rámci se k tomu můžeme vrátit, až budeme hovořit o posílení eh, Evropské železniční agentury či případně o liberalizaci železniční dopravy na národní úrovni a já bych řekl, že v naší skupině je důležité, aby veřejná služba pokračovala, eh, měla finanční zdroje a mohla být poskytována. A konečně poslední bod, právo na stávku je zachováno, e, také sociální aspekty jsou zohledněny, to je velmi pozitivní. V tom všem, co bylo důležité pro naši skupinu, děkuji. Děkuji, další prosím. No. Já. Ano, já budu stručnější. První železniční balíček nebyl správně prováděn a proto se musí udělat eh, lecos a protože tento trh potřebujeme. Děkuji také kolegyni Serakiány, měla výborné nápady a musela hledat kompromis. Musela také změnit eh, poněkud eh, svá stanoviska. Za třetí, potřebujeme silného regulátora a myslím si, že by bylo ale lepší unbundling vypustit úplně daně, to je otázka pozdější. V bodě 6.4, to tam ještě je, bylo skutečně napínavé sledovat jednotlivé formulace a nyní tedy můžeme hlasovat. Ještě jeden bod k ALDE. Sice eh, tam již nejsou ty školky, ale ještě stále tam jsou eh, ty kantýny, takže prosím, abyste ještě přemýšleli o tom, zda je ta cena správně kalkulována. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Meissner. Pan Van Dalen, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám dva body. Nejprve eh, s chci říct, že jsem to pochopil tak, že kolega Tremoza eh, by se snad nechal ještě přesvědčit výhodami eh, the outboundlingu. U nás eh, doma se to takto provedlo a do celého sektoru to přineslo větší konkurenci a lepší kvalitu služeb pro zákazníky. Tak snad vás ještě do zítřka přesvědčím. Outboundling je dobrý, E, nástroj a e, měli bychom jít touto cestou. A teď ta druhá poznámka. Pane předsedo, vidíte, jak je to e, velmi velký balíček, museli jsme toho hodně udělat, do, než jsme dospěli k tomu kompromisu, ale budeme ještě na konci hlasování, pane předsedo, vědět, co vlastně jsme odsouhlasili. Bude to ještě jasné? Eh, chci se zeptat, zdali by zpravodaj na konci hlasování mohl ještě, mohla ještě potom eh, stručně schrnout eh, co jsme odsouhlasili. A pak, pane předsedo, se domnívám, že bychom ještě měli diskutovat o e, tomto obrovském množství, protože e, je tady prostě obrovské množství pozměňovacích návrhů, velký seznam odděleného hlasování. Možná, že bychom se měli ještě jednou sednout kolem stolu a prodiskutovat to. A syntéza hlasování po hlasovací proceduře, to si myslím, že by bylo opravdu nesmírně užitečné. Chtěl bych, aby zítra po hlasování opravdu všichni věděli, k čemu jsme jsme zvedli ruce. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že nové znění eh, tohoto prvního balíčku eh, bylo obtížnou záležitostí. Chtěl bych eh, poděkovat zpravodajce a také ostatním, kteří se zúčastnili jednání o této otázce. Jsou eh, zde určité mezery a nesrovnalosti, které byly eh, korigovány. Já bych eh, chtěl pohovořit pouze o několika bodech. Vítám zcela jednoznačně to, že sociální dimenze je uvedena v této záležitosti a nechápu, že mezi námi jsou stále tací, kteří spochybňují práva Eh, zaměstnanců. Ohledně konkurence je jasné, že může existovat otevřený trh pouze za spravedlivých eh, podmínek eh, soutěže mezi jednotlivými typy eh, dopravy a proto jsem tedy pro eh, internalizaci externích nákladů. Proto, aby soutěž byla spravedlivá, potřebujeme jasná pravidla a dobrý, silný kontrolní orgán, který důsledně bude kontrolovat dodržování těchto podmínek. Eh, nevím a kladu otázku, zda se nemá spíš vyčkat, jak se regulační orgány Eh, vyvinou a jak budou pracovat, než se toto také upraví. Jsem eh, realistický a vím, že tento text eh, nevyřeší všechno, ale lec, které problémy mohou být sníženy. Co se týče infrastruktury, tam je nutné mít také jasná sociální pravidla a jednodušší podmínky. Neměli bychom tedy konstatovat, že stanice jsou zavírány a nebo provoz na určitých eh, tratích, eh, tak jak se to stává v Belgii. To je nesprávný signál. Naopak je nutné rozšířit eh, tuto dopravu, abychom mohli odpovědět na potřeby spotřebitelů. Děkuji. Tak kolega Alessandr na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, chci velice ocenit velkou práci, kterou odvedla paní zpravodajka a také stínoví zpravodajové. Chci také říci, že sdílím názor zpravodajky a sice, že je nutné udržet maximální transparentnost a financování v oblasti infrastruktury i v oblasti samotného provozu, tak jak to navrhuje kompromis. Eh, chci říct, že když pan eh, Kramer hovoří o Španělsku, tak eh, chci jenom říci, že to, že jsme provedli to oddělení, tak chci jenom říci, aby mě řekl, kde vlastně projíždějí tyto vlaky, o kterých hovoří aby se byla zajištěna lepší diverzifikace na trhu a lepší přístup na trh. Já nevím teď přesně, eh, eh, o čem vlastně úplně hovořil, když hovořil o eh, osobní dopravě, to skutečně chci připomenout. Nakonec bych ještě chtěla připomenout, že když existuje eh, velký holding, tak ten samozřejmě může být eh, privatizován úplně celý. To je také možné. Eh, to už také takto proběhlo. Čili vlastně to je jenom nástroj navíc, kterým se snažíme dosáhnout lepší integrace a jít dál za rámec toho, jak fungují holdingy na mezinárodní úrovni, když nám jde o evropskou integraci. Jinak souhlasím s silnými národními regulátory a doufám, že eh, eh, naděje, které do nich vkládáme, se budou realizovat a že bude možné dosáhnout všech těch eh, cílů, které si stanujeme a že přispějí k integraci železniční dopravy na evropské eh, úrovni, aby tady nebyly nějaké privilegia pro jedny holdingy na úkor jiných. Děkuji. Yes. Pan Rike na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný. Nejprve musím eh, říct, že konstatuji, že to odložení bylo nutné a potom to přepracované znění směrem k regulaci, k tomu blaho, si blahopřeju snad e, jako všichni ostatní, když se mi zdá nedostatečná e, toto úsilí. Za třetí bereme na vědomí e, to přání, které bylo formulováno směrem ke komisi aby pracovala na obou těch liních, to znamená jak unbundling, tak otevření trhu, jedno bez druhého by nešlo. A teď dvě poznámky. Eh, samozřejmě eh, vyslechneme si, co má k tomu, co říct Evropský soudní dvůr eh, ne snad legislativci Eh, že by poslouchali to, co říkají soudci, ale soudci poslouchají to, co říkají legislativci. A poslední eh, připomínka, toto je poslední výbor, ve kterém se ještě diskutuje o unbundlingu mezi provozovateli infrastruktury a poskytovateli služeb, protože to je téma, které bylo ve všech ostatních eh, oblastech již vyřešeno. Chci závěrem říct, že blahopřeji zpravodajky. A její příběh je vlastně příběhem slavné francouzské pohádky, Eh, či příběhu eh, eh, z 19. století, koza pana Sogéna, která si vykročila do přírody v horách a pak padla na, vlaka, na vlka a potom se s ním celou noc snažila popasovat, bojovala s ním, až jí kránu vlk sežral. Tak to je zajímavé, říká předseda, kdo je tím vlkem tady v našem kontextu železnic. Paní Tykau na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda také poblahopřála paní Sarakany. Ona opravdu pracovala velice tvrdě a ta blahopřání si víc než zaslouží. Dovolte, abych e, zmínila skutečnost, že rozvoj e, infrastruktury je něco, co prostě bude platit, co e, k čemu dojde poté, co budou e, věci projednány se všemi zúčastněnými stranami, včetně odborů a uživatelů. To je strategie, která je nesmírně důležitá. Měli jsme tady obrovskou diskuzi, velkou diskuzi a neřeklo se moc o odborářích, nemluvilo se příliš o e, spotřebitelích. Ke článku 9 jsem předložila pozměňovací návrh 357 a navrhla jsem, aby se se vy vypustilo z návrhu komise e, to, co se týká e, zadlužení těch filiálek. To by tam nemělo být. Tyto filiálky mají e, dluhy vůči místním orgánům. Jsou to dluhy, které jsou vlastně zapříčiněny sociálními Eh, závazky a myslím si, že by to bylo špatné, kdyby se k tomu přistupovalo tak, jak to komise ve svém textu navrhuje. Zároveň si myslím, že je úplně stejně důležité akceptovat eh, další skutečnost. Když hovoříme o podmínkách přístupu k eh, infrastruktuře železniční, tak to by nemělo znamenat, že pasažéři nemají možnost získat informace, e, že mají problémy e, získat jízdenku, když chtějí, cestovat z místa A do místa B. Je prostě obrovsky důležité, aby zástupci komise zhodnotili způsob, jakým se vyvíjí jak pracovní síla, tak e, sociální Eh, podmínky, tak eh, ty změny, ke kterým dochází na trhu železniční dopravy. A ještě jedna poslední věc. Pro přílohu 8 je tady pozměňovací návrh R a já jsem toho názoru, pane předsedo, že bychom neměli zvyšovat naší pomoc firmám, eh, které přešly na systém RTES tím, že bychom snižovali jejich eh, finanční Eh, eh, závazky, co se týče přístupu k infrastruktuře. Víte, oni jsou to operátoři, kteří jsou opravdu velice, velice mocní a neměli bychom je zvýhodňovat, eh, když do celého systému neinvestovali. Naopak bychom měli dát šanci těm malým podnikatelům, malým operátorům na trhu a proto si myslím, že by se mělo začít snížením těch finančních závazků pro ty, kteří investovali. Předseda za komisi pan Paké. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za neuvěřitelnou práci, kterou vykonala. Myslím, že jsou tady základy pro to, aby se ten proces pohnul a e, komise je opravdu ráda tomuto vývoji. Pane předsedo, já bych e, Eh, vám eh, rád eh, naznačil, jak analyzujeme ty pozměňovací návrhy. Chci říct, že celá řada pozměňovacích návrhů ukazuje, že sdílíte naše stanoviska a některé změny také vlastně ještě specifikují návrhy komise a tady jsme otevřeni ještě dalšímu vysvětlování a tak dále. V některých případech ty kompromisní návrhy posilují stávající ustanovení nad rámec toho, co navrhujeme. My v zásadě dáváme zelenou těmto změnám, které které samozřejmě se také e, týkají infrastruktury, e, také konzultací s jednotlivými zúčastněnými stranami, e, také zlepšují monitoring železničního trhu a také usnadňují monitoring těch poplatků konkrétně za hlučnost a zajišťují, že regulátoři budou přijímat rozhodnutí v rozumných lhůtách a že budou posilovat spolupráci. Jedna věc, kterou bych tady chtěl říct, fakt je, že si myslíme, že musí být ještě dopracováno přesné znění těchto pozměňovacích eh, návrhů, abychom nevytvářeli nepřiměřený, eh, nepřiměřený, eh, nepřiměřené závazky, administrativní a další nepřiměřené břemeno. Ale jinak samozřejmě ducha tohoto, těchto pozměňovacích návrhů vítáme. Další pozměňovací návrhy jdou v duchu závěru Rady z června letošního roku, tak se o to tom už hovořilo, článek 13, e, přístup k službám spojeným s železnicí. Teď je to jasně návrh, který je pod úrovní návrhu Evropské komise, protože je tady vlastně ten právní požadavek oddělení e, provozovatelů a poskytovatelů služeb, ale samozřejmě e, tady jde o to, aby se, a vidíme, co je k toho důvodem, usnadnilo druhé čtení a dohoda v druhém čtení mezi parlamentem a radou. Pak ještě, pane předsedo, je tady několik eh, pozměňovacích návrhů, které jdou pod úroveň celkového přístupu rady a nebo vytvářejí vlastně prázdná místa ve stávající legislativě. Jsou to pozměňovací návrhy, které nás trochu trápí. Pokud by byly přijaty, tak by je Evropská komise nemohla podpořit. Zmíním jenom ty nejdůležitější z nich. Jeden se týká eh, vypočítávání eh, přímých nákladů v příloze 8 bod 1 a potom mana, manažeři e, tak, jak se o nich hovoří v příloze 8 bod 3, potom pravomoce regulačních orgánů, které by měly mít i nadále pravomoc e, intervenovat z vlastní iniciativy podle článku 56 a otázka rozsahu de- e, aktů delegované pravomoci. Takže tady doufám, že naše ambice budou e, podrženy a nebo že alespoň budou podrženy celkové ambice rady. Pak tady zaznělo několik otázek k konkrétním pozměňovacím návrhům, těm bych se chtěl eh, teď věnovat. 3, 5, 7, teď to bylo znovu eh, zmíněno, historická zadlužení. My jsme samozřejmě ty filiálky oddělili z rozsahu této záležitosti a eh, domníváme se, že buď jsou to prostě železniční firmy, a pak je to pokryto legislativou a pokud to nejsou železniční firmy, tak eh, vlastně podle celkových eh, hlavních směrů kolem státní pomoci eh, není důvod, proč jim dávat vlastně konkurenční výhodu tím, že bychom zrušili jejich historické zadlužení, takže proto tady je to ustanovení, které doufám tam také vydrží. Potom eh, pozměňovací návrh 2 od pana Marinesku ke článku 2 také dalšího podpořili. To by protáhlo tu eh, výjimku, která se týká uplatňování e, těch e, pladeb. Já si myslím, že to je dost komplexní záležitost a komisi to dělá trochu hlavu. Infrastrukturové projekty e, mohou v současné době vlastně těžit z té výjimky, nicméně jsou tady minimální požadavky, které musí být podrženy. Manažeři infrastruktury musí ty poplatky stanovit podle svých dlouhodobých nákladů. A vy, členové tohoto výboru, jistě víte, že jsme v minulém týdnu zahájili eh, řízení eh, pro nedodržení s eh, Francií a Velkou Británií. Je to prostě zásadní E, zásadní část e, infrastruktury evropské e, železniční sítě a musí to být, a aký v tomto směru musí být dodržováno. Pak ještě kompromisní pozměňovací návrh 8 ke článku 6, který je teď takový všezahrnující pozměňovací návrh a to se týká mimo jiné transferu finančních prostředků mezi manažerem infrastruktury a holdingem Eh, tak tady to samozřejmě může být propláceno v určitou chvíli, ale i když to ustanovení vypadá rozumně, tak musím říct, že je obrovsky obtížné, eh, než kvůli nemožné, eh, toto nechat na bedrech regulátora, který proto není vybaven, aby to prosazoval. Takže tady prostě naše stanovisko je takové. Kompromisní návrh 4 ke článku 10 od pana Trimozy, to je jednoduchý pozměňovací návrh, tam tam se vypustí výraz international a vlastně vznikne základ pro e, rychlý e, přístup pro vnitrostátní e, pasažéry. Nevím, jestli toto byl ten záměr. Tento samotný článek asi nestačí, aby se to prakticky provedlo a asi výbor bude souhlasit s tím, že potřebujeme opravdu důkladné prověření, přešetření a přípravu, abychom navrhli celkový přístup otevření k eh, vnitrostátní osobní dopravě někdy v polovině příštího roku. A teď eh, sedmý pozměňovací návrh eh, k článku 31, eh, tady to je zajímavá myšlenka. Nevím, jestli to přepracované znění je zrovna ta fáze, kde by se s tímto návrhem mělo eh, přijít, ale modulování těch poplatků a zohledňování těch eh, programů, aby se řešil problém hluku, to nám jako myšlenka připadá na mm, velice zajímavé a v té přidružené Europe Facility bude komise, která by měla spatřit světlo světa v brzké době, se komise domnívá, že by bylo lépe se tímto e, nápadem zabývat. A závěrem, pane předsedo, ještě jedna poznámka a e, to už jsme jako komise učinili v minulosti. Je tady několik e, pozměňovacích návrhů e, k nás, několika článkům 19, 41, 44, 21 52. Tam vlastně to přepracované znění předložené komisí nepozměňuje tato ustanovení, takže podle pravidel, která se vztahují k přepracovanému znění, eh, se vlastně eh, nejedná o, eh, o ustanovení, která by měla být nějak zásadně pozměněna. Eh, takže to je něco, co musím říct, protože ty, ty pozměňovací návrhy se vztahují k odstavcům, které my jsme v našem přepracovaném znění neměnili. Děkuji, pokud je ten poslední bod, tak známe váš názor a samozřejmě parlament tady je svrchovaný. Eh, paní Serakiany? Sì, mm, grazie Presidente. Ma io mm, davvero brevemente... Ano, děkuji, pane předsedo. Jen stručně, já se domnívám, že lecos komise již vysvětlila a také příspěvky jednotlivých kolegů. Ale chtěla bych především říci tolik, že práce, kterou jsme uskutečnili, byla vynikající co do spolupráce, takže ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům. Nechci příliš zatěžovat tento text, ale eh, myslím si, že by bylo vůbec těžké vypracovat něco horšího, než eh, co jsme měli tedy původně. Leco se nedalo aplikovat. Eh, loni bylo 17 postupů vůči nedodržení těchto stop, takže eh, tento text také není perfektní a pokud by vůbec bylo možné něco perfektního vypracovat, tak bychom na to museli mít ještě více času, ale od komise bychom také museli očekávat mnohem ambicióznější přístup. Já se však domnívám, že tato práce ukazuje zásady, které se musí prosadit a parlament podporuje otázku regulačního orgánu, regulace infrastruktur, náklady a také závazků, tak jak jsou v článku 6 a 7. To bude samozřejmě veliká práce pro komisi především, aby tyto povinnosti realizovala. Zítra bude hlasování dost komplikované. Chtěla bych říci, že budete mít nový eh, hlasovací seznam. Eh, v tom dnešním bylo několik eh, málo chyb a proto se to ještě stáhlo, takže prosím, abyste si to pozorně pročetli vzhledem k velkému množství pozměňovacích návrhů a také kompromisních návrhů se bohužel staly chybičky. Zítra předložíme nový seznam, pokud ty kompromisy projdou, tak ten text bude skutečně konzistentní a to vám také tedy sdělím. Pokud by to nebylo možné, tak to ještě vysvětlím a museli bychom eh, po hlasování o tom dále ještě přemýšlet. Co se týče stávky. Tady bych chtěla ještě jednou zdůraznit to, že bylo toto vypuštěno a to proto jde, že jde o národní státy, které mají své kompetence v této oblasti. Někdy tyto kompetence nejsou jednoznačně stanoveny, ale přesto eh, existují na národní úrovni. Eh, děkuji, pane předsedo. kdo byl ten vlak, to bych vám mohla říci, pane předsedo, ale snad někdy jindy. Děkuji, paní Sorokiany. Jak jste sama řekla, hlasovat budeme zítra. Budeme mít hlasovací seznam a já doufám, že dokážeme s tím hlasovacím seznamem zohlednit práci, kterou jsme odvedli v posledních eh, týden a dále to plánujeme na plenární zasedání v listopadu. A eh, chtěl bych ještě jednou připomenout, nezapomeňte si hlasovací kartičky. Děkuji paní Serekiany a další bod na programu je Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Probereme pozněvací eh, návrhy a prosím ti, kdo odcházejí ze sálu, odejděte potichu. Spravodajem je pan Knut Fleckenstein. Prosím, odcházíte-li, odcházejte potichu. Eh, máte-li nějaké jednání, vyřeš, vyřešte si to venku. So can you please go? Prosím, prosím, odcházejte potichu. Where is this? As Jsem velice rád, že pan Rike tam tady říká, že hovoříme o bezpečnosti a všichni odcházejí z místnosti. Tak se zdá, že sektor komise je teď nejhlučnější. Prosím o sklidnění, děkuji. Dobrá, takže já chci, aby tady bylo ticho, protože než dám slovo panu Fleckensteinovi, chtěl bych eh, ještě naposledy přivítat pana Windrajteho v našem eh, výboru. Je eh, zástupce generálního ředitele a brzy půjde do důchodu. Pan De Roy byl jmenován v roce 2003 na, do této funkce. Jistě si vzpomínáte, že v roce 2003 byl tedy pan Dero jmenován do této funkce, ale pracoval v komisi již dříve a sehrál klíčovou úlohu eh, v našem bodu, tedy v agentuře pro námořní bezpečnost. Já mu chci velice poděkovat za to všechno, co eh, mm, v, ve své pracovní funkci udělal. Přeji mu také šťastné, šťa, hodně štěstí v důchodu a mm, ať už bude dělat cokoliv. Děkuji, pane Doroj a e, doufám, že my jsme vám v našem výboru příliš nestížili život. A nyní prosím pan Fleckenstein. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za to, že spolupracovali, jsem skutečně přesvědčen o tom, že tato spolupráce byla dobrá. Máme před sebou celou řadu kompromisů, ke kterým jsme došli, ale kompromisy také naznačují, že se nepodařilo všechno prosadit. I mně by se líbilo, kdybychom byli eh, trošku odvážnější v některých bodech, ale celkově, myslím, jsme vytvořili předpoklad pro dosažení široké většiny, tak, abychom mohli také jednat s radou. Proto zítra bych chtěl mít eh, dobrý výsledek eh, dnešního jednání tak eh, abychom mohli tedy vůbec zjistit, zda bude možné eh, dojít k dohodě v prvním čtení. Ohledně všech eh, návrhů, které jsme dostali, bylo nutné přeskoumat, zda to, co je tam řečeno, patří do úkolů EMZY, anebo zda to je vhodné doplnění či rozšíření těchto aktivit Evropské agentury. A když by zde byly určité efekty synergie nebo přidaná hodnota, eh, tak by to bylo vhodné, ale při nejmenší by bylo dobré dosáhnout eh, krytí nákladů. Nechci vás zdržovat eh, všemi kompromisními návrhy, dovolte mi pouze několik poznámek. Za prvé, vyslovili jsme se proto, aby offshore byl také začleněn do práce MZI. Především eh, to bylo učiněno také na žádost Komise a členských států, aby tyto pobřežní těžní zařízení byly začleněny. Máme evropský eh, námořní prostor bez hranic, i ten jsme tam doplnili. A to proto, že jsme toho názoru, že EMSA rovněž může přispět k řešení mnoha otázek v této oblasti. Co se mi zdá být důležité, je vysvětlit, že EMSA nám může pomoci. A to tím, že takové důležité zážitosti, jako je vzdělání námořníků a osvědčování námořníků, nebude EMSA provádět. Samozřejmě, že EMSA může zakládat takovéto e, školy a své zkušenosti může také rozšiřovat na celém světě eh, jako systém osvědčených eh, postupů a to tím, že vytvoří celou síť takových organizací. Ohledně pirátských eh, problémů, k tomu jsme se také vyjádřili, a to je zcela jednoznačné. Jsou zde tři body, které mi však ještě leží na srdci, protože vlastně nejsou eh, obsaženy v kompromisech. Velmi dlouho jsme diskutovali za prvé o tom, zda také záchranné akce budou patřit k úkolům EMSI. Záchranné akce, dle mého názoru, ve smyslu dnešní činnosti EMSI do toho patří. Když však chápeme záchranné akce jako nové akce, jako třeba e, záchranné akce na otevřeném moři pomocí vrtulníků, tak to by už sem nepatřilo. A proto jsme e, tyto záchranné akce do kompromisu nezařadili. I když vím, že e, to v souvislosti s dnešní činností EMZY je důležitý bod. Druhý bod, o kterém se diskutovalo, byl bod národních nebo regionálních regionálních institucí, které spolupracují s EMZou. Velmi jsme se zasadili o to, aby v kompromisu bylo řečeno, že se bude jednat o národní eh, organizace, většina z nich jsou národní, ale samozřejmě, že některé kompetence jsou zase svázány s úkoly příslušných orgánů. Dále jde o Další oblast eh, politiky, o kterém jsme také eh, jednali v parlamentu, nemusíme všechno opakovat v tomto návrhu, ale já se domnívám, že v souvislosti s EMZou, podobně jako v souvislosti s ostatními orgány, bychom měli rozhodnutí parlamentu brát vážně. To znamená, Ti, kteří jsou odpovědní za tato rozhodnutí, musí být vyzváni, aby podle toho postupovali. Naše spolupráce však, myslím, zcela jasně říká, že máme dobrý přehled o dobré práci EMZY a protože tady kolegové dnes nejsou, děkuji také eh, řediteli a spolupracovníkům EMSI za jejich skvělou práci do dneška. Děkuji, pane Fleckensteine, a nyní prosím pan de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Chtěl bych říci zcela upřímně, že váš postoj k spolupráci byl vynikající, bylo to velmi účinné a my eh, opravdu máme teď výsledky vaší práce. Myslím, že to je velmi ambiciozní cíl a rozhodně to nebudu kritizovat. Až do posud EMSA byla agenturou, kterou můžeme přímo nazvat příkladnou, vzornou a byla, postupovala, pracovala velice dobře. A eh, komu můžeme eh, blahopřát? Můžeme blahopřát panu de Reuterovi, který opravdu výborně, výborně pracoval. Eh, nyní se jedná o rozšíření úkolů této agentury a doufám, že eh, tady také bude lepší spolupráce se sousedními zeměmi a také práce v oblasti eh, ropných plošin na otevřeném moři. Můžeme samozřejmě připomenout, co se stalo eh, v oblasti Mexického zálivu. To nás vede k tomu, že musíme rozhodně rozšířit eh, pravomoci eh, agentury. Já opravdu věřím, že zpravodaji dáme plný mandát a že dospějeme k dohodě v prvním čtení. Dámy a pánové, text je vyvážený a myslím, že tady je velice dobrá důvěra v agenturu a v její možnosti. Také se odkazujeme na všechny ty, ta, všechna ta témata, která jenom telegraficky vyjmenuji. Jménem EPP chci říci, že máme konsensus, aby úkoly agentury eh, se vždy týkaly bezpečnosti v oblasti námořní dopravy eh, tak aby to vždy bylo toto. V tomto směru také eh, vyjadřujeme souhlas s druhým eh, pozměňovacím návrhem, eh, s nímž souhlasíme, protože nám jde uplatnění tohoto kritérie dále. Bezpečnost na moři, jakožto evropská přidaná hodnota, tady opravdu chceme, aby bylo možné šířit osvědčené postupy. Pobřežní stráže, to je také velice důležité. EPP je pro výměnu informací mezi vnitř vnitrostátními pobřežními eh, službami. Dnes jsme ovšem toho názoru, že by měla vzniknout eh, Evropská pobřežní služba, čili to je eh, čtvrtý pozměvací návrh rozmnožení agent a, a akademií. To by bylo zbytečné vynakládání peněz. Dále si myslíme, že lze podpořit pozměvací návrh A a také návrh 3. Dále jsme proto, aby se Eh, návrhy 98-99 podpořili. Tady jde eh, stanovení úkolů členských států eh, posílit v těch oblastech, kde je nebezpečí, že by se to vymklo kontrole dále. Podporujeme všechno, kromě čtyřky. Pokud jde o vyváženost, dá se nám tady velice dobrý kompromisní návrh 6, který obsahuje doporučení. Myslíme si, že povinnost v návrhu, ústním návrhu D, eh, to už, je trošku, to už je trošku příliš daleko. Jedna věc je doporučení, ale druhá věc je povinnost. Skupina EPP předkládá eh, ústní pozměňovací návrhy, aby některé věci dále vyjasnil, jako například návrh 90, 68, 80, 122 a dále od pana Stovu, takou se podporujeme všechny tyto návrhy a myslíme si, že jsou eh, na místě. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou všem kolegům. A já myslím, že tady máme konsensuální postoj, což je velice dobře. Eh, můžeme se v tomto shodnout se spravodajem. Eh, to, o čem hovoří rozpočtový výbor a eh, výbor pro životní prostředí, tady myslím, že k tomu musíme také přihlédnout z hlediska zítřejšího hlasování. Pane předsedo, pane spravodaji, já si myslím, že je to velmi pozitivní. Spravodaj si zaslouží velké poděkování a to je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji. Teď paní Bilbao za liberály. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já také na úvod chci poděkovat zpravodaji, jak jinak postupovat, než mu poděkovat. Odvedl obrovskou práci, vyvinul obrovské úsilí od prvního okamžiku, což nám umožnilo dospět k ke schodě. Já nebudu um, opakovat to, co už tady zaznělo. Chci jenom říci, že souhlasíme s kompromisními návrhy, to už jsme také eh, vyjádřili, vše kromě šestky. Se vším souhlasíme tedy kromě šestky v kompromisních návrzích. Eh, teď jsme vyslechli pana de Grandese a můžeme říci, že PP eh, se tady staví proti. V první, první náš důvod je, že kompromisní eh, návrh Eh, vypouští, eh, vypouští poznámku o nutnosti eh, rovnosti mezi pohlavími, takže tady vlastně už nevzniká vůbec žádná povinnost. To není nějaký, nějaký rozmar skupiny ALDE. My jenom chceme připomenout, že v červenci parlament schválil jedno usnesení, kde eh, se soukromé podniky nutí k vyváženému podílu mužů i žen mezi svými zaměstnanci a proto si myslíme, že tady nemůžeme postupovat odlišným způsobem. Eh, tady prostě eh, to nemůžeme vypustit takovýmto způsobem, zredukovat to. Tím bychom opravdu velice zúžili celý záběr Čili tolik ke kompromisním návrhům ve všech ostatních kompromisních návrzích. Souhlasíme a náležitě jsme o tom diskutovali se zpravodajem za druhé. A také reaguji na to, co řekl sám zpravodaj. Jsou tady tři pozměňovací návrhy, kde my budeme žádat, aby se eh, tady ještě přijal ústní pozměňovací eh, návrh 61, eh, bod ustanovení, úvodních ustanovení 8 a 161. Tady je třeba využít e, spolupráce e, také na národní úrovni. My jsme vysvětlili e, na různých zasedáních, že jsou některé regionální útvary, které mají určité pravomoci a to musíme v tomto textu zohlednit. Proto navrhujeme hovořit o vnitrostátní i regionální úrovni. Vložit tam ještě regionální úroveň, protože Eh, si myslíme, že to nepokrývají pouze ty příslušné orgány. My bychom toto chtěli předložit v ústním pozměňovacím návrhu. Myslíme si, že to není ani rozmar, ani to není čistě politická otázka. Je to organizační otázka, otázka pravomocí. A za třetí bych chtěla ještě říci, že navrhneme ústní pozměňovací návrh k návrhu 115, aby se vložila část eh, našeho návrhu 113, aby bylo možné rozšířit vědecký výzkum, který by se týkal také eh, těžebních plošin, což je také názor, ke kterému jsme společně dospěli v různých frakcích. A na závěr chci ještě říci, že si myslím, že bychom i my v parlamentu eh, mohli být ještě trošku ambicioznější, než tady jsme ale dohoda samozřejmě vždycky vychází z toho, co je v daném okamžiku možné. Eh, myslíme si, že bylo možné být trošku ještě ambicioznější z hlediska pravomocí EMSA, abychom se vyhnuli tomu, jak už tomu bylo, že prostě EMSA vzniká pouze jako reakce na určité krize, ke kterým dojde. My bychom byli rádi, kdyby se e, ropné a plynové e, plošiny tady zahrnuly, včetně Evropského námořního prostoru bez překážek, otázka odborné přípravy e, námořníků. Já tady opravdu velice lituji, že se většinou neschválila, neschválila dohoda že by existovala Evropská škola pro odbornou přípravu, což by dalo větší prestiž odborné přípravě eh, námořníků. A dále také otázka eh, piráctví. Obecně vzato eh, souhlasíme s tím, co bylo možné dosáhnout. Chceme poděkovat také za práci pana Reutera a Myslíme si, že eh, odvedl práci na vynikající úrovni. Věříme, že někdy v budoucnu bude možné ještě schválit eh, Eh, také eh, pobřežní, eh, Evropskou pobřežní stráž, protože si myslíme, že i to je velice dobré a velice užitečné pro všechny. Je dobré vytvářet další evropské projekty i tady v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pan Van Dalen je na řadě. Pane předsedo, i já bych chtěl velice srdečně poblahopřát zpravodaji za velice otevřené pracovní vztahy. Od samého počátku se naše frakce kriticky dívala na návrh eh, tohoto textu, který byl předložen. A tohle všechno se týká vlastně pohledu, jaký upíráme na EMSu. Eh, my samozřejmě nechceme rozšiřovat ty pravomoce, eh, co se týče kontroly offshore, tak, jak eh, ho provádí členské státy, se nám zdá naprosto postačující a byli bychom rádi, kdybychom se přiblížili víc návrhu komise. Pak jsou tady další návrhy, které jdou příliš daleko podle našeho přesvědčení. Proč eh, najednou bychom v této oblasti měli věci řešit na komunitární úrovni, zatímco v jiných oblastech tomu tak není. Opakuji, my bychom se drželi nejraději co nejblíž návrhu komise a eh, pak eh, kompromisní pozměňovací návrh je tady, který se týká integrace MSI do eh, zlepšení odborné přípravy. Tady má EMSA opravdu velké kony, velké znalosti, ale co se týče rozšíření eh, úkolů pro EMSu, tak tam náš, eh, s naším podporou nemůžete počítat. Panu de Reuterovi bych chtěl poděkovat, známe se dlouho a já doufám, že ten úsek života, který vás teď čeká, je skvělý a že si budete užívat následujících let. Děkuji, pan Taylor, za zelené. Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat panu Fleckensteinovi za to, že vedl jednání e, skupiny stínových zpravodajů tak velice účinně. E, zvlášť máme radost z toho, že jsou tady pokryty eh, tedy v návrhu i ty instalace na otevřené moři a eh, nafto, eh, naftové plošiny. Je to učiněno s těmi ohledy k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, které jsme očekávali. Posílení a koordinace to je skutečný bonus mezi agenturou a dalšími, kteří se zabývají projekty, protože to samozřejmě vyloučí případnou duplikaci, překrývání toho úsilí. A já jsem hodně stál o to, aby ta koordinace tam v návrhu byla opravdu přítomná. My ještě předložíme ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, k tomu kompromisu 1 Eh, je to něco, o čem jsme mezi stínovými zpravodaji diskutovali a týká se to úlohy MC Eh, při poskytování eh, vlastně eh, záchranu v těch naléhavých případech, v naléhavých situacích. Takže tady bude pozměňovací návrh z naší strany a bude tam i tedy ten výraz rescue a rescue missions či efforts a to podpořím, byli bychom rádi, kdybyste ho podpořili. Není to ovšem všechno samozřejmě úplně nádherné z našeho pohledu, z pohledu zelených, ale byli bychom rádi, kdybychom v tomto směru jako v duchu spolupráce mohli tento pozměněný text takto přijmout. Paní Meissner. Já, vielen Omlouvám se, pan Kohlíček, předseda se omlouvá. Promiňte, paní Meissner, pan Eh, kohlíček je na řadě. Já se omlouvám, neviděl jsem vás ani v tom předchozím případě, ani teď. Drobnej až jako v pozadí. Eh, přiznám se, na rozdíl od kolegů, nemám bohaté zkušenosti z námořní padby. Několikrát jsem byl na kanoji a to je trošku něco jiného. Ale eh, chtěl bych jenom dvě poznámky. Za prvé, znečištění moře z ropných plošin a plošin pro těžbu, to je velká otázka. A myslím si, eh, myslím si, že by EMSA mohla využít eh, při své práci například některé věci, které jsme si říkali při tvorbě směrnice pro technické vyšetřování námořních nehod. Tam eh, jsou některé věci, které by měly být společné a kde bychom měli postupovat stejným způsobem. A druhá věc, pokud se týče o odbornou přípravu, a osvědčení námořníků, tak um, i v takové vnitrozemské zemi, jako je Česká republika, máme školu, která se zabývá touto oblastí. A chtěl bych upozornit, že existuje Združení 18 škol v dané oblasti a Rýnská komise v tom sehrává velice významnou roli v té koordinaci těch studijních programů, uznávání eh, těch certifikátů. Eh, takže už tady nestavíme nic jaksi nově, ale mm, to tady už dávno existuje. Jenom bych chtěl podpořit tady tu snahu o zlepšení té koordinace a chtěl bych požádat, aby jak komise, tak EMSA s Tourinskou komisí užším způsobem spolupracovala, protože to je vynikající příklad uznávání, vzájemného uznávání certifikátů o vzdělání. Děkuji. Děkuji, pane eh, Kohlíčku. Na řadě je paní Meissner. Ano, děkuji. Já bych se chtěla zmínit eh, pouze o několika bodech a mnohé již bylo řečeno. Pan grandes Pasqual hovořil o pobřežních eh, strážích. My jsme o této politice již hovořili, tedy námořní politice eh, a vyjádřili jsme určité přání. Eh, komise by měla se tím zabývat. My jsme ji pověřili, aby přeskoumala tuto záležitost a i když všechny členské státy nejsou pro, měli bychom se tím zabývat. Dále vzdělávání. Víme, že námořníci lékaři mají eh, zvláštní profese. Je to oblast, eh, kde se stále více zaměstnává i mužů, i žen a proto by bylo vhodné mít námořnický Erasmus. O tom jsem již hovořila také ve své zprávě. Eh, domnívám se, že vzdělávání pro muže i ženy je vhodné v této oblasti, což chci potrhnout nejenom proto, že jsem žena. Tím, že to komise nenavrhla, to neznamená, že bychom eh, to neměli zmínit. Vždyť existují dnes i námořní kapitánky, které pracují velmi dobře a mělo by to být také určitým eh, projektem v rámci EMZI. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A za komisi pan Kalimicos. Ne, omlouvá se předseda. Paní Ayla Sender ještě. Prosím, poslanci, eh, musíte, musíte se mi vždycky ukázat. No já se omlouvám, pane předsedo. Já si jenom čekala, až eh, promluví eh, koordinátoři. Také jsem ale chtěla promluvit a chci se přidat k poděkování panu zpravodaji za tento návrh odvedl v dobrou práci a jde o to vylepšit ještě dále práci této agentury. Eh, náš eh, výbor tomu věnuje velikou pozornost, protože vycházíme z toho, jaké jsou problémy, k jakým eh, velkým námořním katastrofám došlo i eh, v Evropě, jaké krize jsme v této oblasti už prožili. A jsou tady všechny ty kritické eh, okamžiky, které vedou k tomu, že agentura se rozrůstá a zlepšuje se. Takže já bych chtěla jenom i potvrdit, co řekla již paní Bilbao, že jde o to ještě rozšířit pravomoce i na ropné a plynové plošiny a také na konstrukce větrných elektráren, které se stále více a více staví na širém moři a kde také vznikají problémy nebo otázky bezpečnosti. Chci poděkovat také za to, že zpravodaj s velkým zájmem sledoval eh, předložený, námi předložený návrh Existuje poradní komise, eh, která může být velice zajímavá i z hlediska EMSI. A eh, to je tady otázka i budoucných, budoucích eh, otázek souvisejících s bezpečností na moři. Jde o to také více tyto otázky zviditelnit ve společnosti. Proto můj návrh otvírá agenturu také tomuto dialogu. A pokud jde o pana de Reutera, ano, také chci poděkovat za jeho práci. E, vím, že e, jsme měli mnohokrát velice zajímavé diskuse, někdy e, ve velmi přátelském duchu, trošku někdy v méně přátelském duchu, ale vždy to byly velice zajímavé výměny názorů a věříme, že také jsme přispěli k dobré práci a velice vám za to děkuji. Thank you. Děkuji. Tak a nyní prosím pan Kalinicos. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel trošku eh, pozdě, ale byli jsme již v procesu předběžného výběru budoucího eh, ředitele. Pan de Reut, který je tady v sále, odváděl tak vynikající práci, že to vůbec nebylo jednoduché. Předseda, máte, máte, máte naše odpuštění, tedy jste omluven. Řečník. Ano, také my chceme poděkovat zpravodaji za vynikající práci a za dobrý kompromis, který předkládá. Rozhodně jsme také proto, eh, aby všechny otázky, které se týkají odborné přípravy, certifikace a další otázky, které jsou v pozměňovacích návrzích, aby byly takto projednány a zohledněny. Ale máme ještě několik bodů a jeden, jednu obavu. Za prvé chci říci, že ta otázka, o které hovořil pan Taylor, a sice otázka záchrany na moři, to si myslíme, že to je velice operativní otázka. To je věc, kterou eh, pobřežní stráže všude v Evropě již provozují a myslím, že EMSA není eh, v situaci, nemá zdroje na to, eh, aby takovéto úkoly řešila. Na druhé straně EMSA dělá jednu věc a sice, že poskytuje relevantní informace členským státům, když eh, dochází eh, k takovýmto operacím. Totež se týká také eh, Evropské pobřežní stráže. To už je dlouhá otázka, dlouhořešená otázka. Musíme postupovat krok po kroku. Jde o to poskutovat informace pobřežním strážím v ve středozemním moři, v severním moři, všude v Evropě vykonávat určité úkoly v této oblasti. A hlavní bod, který je předmětem určitých obav z naší strany, e, to jsou ropné plošiny offshore. Myslíme si, že tyto pozměvací návrhy jdou možná trošku za rámec toho, co je e, momentálně e, kapacitou EMSI a co je nej, její kapacitou pro nejbližší budoucnost. Obáváme se, že by to mohlo trošku přetížit pracovníky Eh, když jde o vytváření například některých reakčních plánů. Eh, nemáme kapacitu toto zvládnout a eh, musíme vypracovat návrh, který by vycházel z evropských pravomocí. Momentálně nemáme pravomoc v této oblasti a když řekneme, že agentura by měla takovéto věci Eh, posuzovat, eh, jak postupují členské státy, jak postupují v oblasti znečišťování životního prostředí. To se obávám, že by to vlastně bylo nemožné. Ale co udělat můžeme? Jestliže dojde k určitému konkrétnímu znečištění, pak rozhodně můžeme využít eh, výzkumné eh, kapacity, které jsou, eh, koordinovat výzkumné kapacity, které jsou také v členských státech a řešit takovéto otázky. Pak je tady otázka i určitého dohledu, přehledu. Myslím, že tady můžeme zvažovat, jak by to bylo možné říci a jak řešit. První odpovědnost by byla na členském státě řešit takovouto věc. A pak, když by bylo zapotřebí někoho z vnějšku, kdo by eh, sledoval, zda skutečně členský stát takovou věc eh, řeší a eh, posuzovat to, pak je možné již hovořit o evropské pravomoci v této oblasti, ale jinak evropskou pravomoc nemáme. Například, když došlo k tomu problému v Mexickém zálivu, tak my prostě nemáme takovou aktivitu na evropské úrovni. Mm, prosím, nejdříve eh, tuto věc musíme zvážit, zda je možné, eh, a pak teprve v dalším kole je možné zvažovat nějaké další úpravy. Eh, ale hovořit o nezávislém dohledu, dohledu ano, ale nad čím, čeho eh, je třeba eh, zvažovat, co přesně je tady možné a co je naopak v pravomoci členských států. Takže, jak říkám, máme určité obavy o některých kompromisních návrhů, ale s ostatními prakticky můžeme souhlasit tak, jak je to předloženo zpravodajem a já vám děkuji. Okay, thank you very much. Before I... Děkuji, takže ještě než dáme slovo našemu zpravodaji, tak pane de Reuter, já teď zneužiju svého postavení předsedy a dávám vám tímto slovo, pokud chcete něco říci. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem členům a členkám výboru pro dopravu, kteří tak eh, vřele hovořili o EMSA a jejím odcházejícím řediteli. Eh, rád slyším, že jsme vás doposud eh, nesklamali. Za druhé, návrhy, které parlament předkládá, jsou nesmírně závažné a já jsem opravdu rád, že téma odborné přípravy a e, podpora e, námořní kariéry se teď dostaly na pořad jednání. Tento bod je důležitý a je to takové téma, které bylo trošičku e, na okraji, bylo takovým sirotkem. Nikdo se do toho nikdy nepustil, ale mm, přitom lidé věřili, že by se s tím něco mělo dělat. A teď se teda shodli a zdá se, že to jde správným směrem. A teď ještě k těm e, zařízením na moři, to je komplexní otázka, k tomu asi možná nebudu moc e, říkat, ale jedno, e, jeden návrh, pokud můžu, ten ústní pozměňovací návrh B, ta jeho poslední část, Text tady hovoří o koordinaci reakce na světové znečišťování. Eh, a eh, či na znečišťování ropou. A možná, že bychom měli hovořit o přispívání k řešení. My máme vlastně 20 plavidel v rámci EMSA, které reagují na tyto ropné havárie a je tedy nepopiratelné, že EMSA přispívá eh, k této činnosti. Kdo to bude koordinovat na místě? No, tady samozřejmě e, je mechanismus e, civilní ochrany. Většinou e, obvykle je, že ten nejvíc zasažený stát to má ve své pravomoci, tuto koordinaci. Takže to je jenom taková myšlenka, kterou si tady dovoluji formulovat. A je nepopiratelné, že EMSA bude čistit Eh, ty eh, skvrny, eh, řešit to znečištění a bude přispívat aktivně a rozhodným způsobem k reakcím na znečišťování. Děkuji, předseda. A teď je pan Fleckenstein. Já mám otázku. Chtěl jsem se jenom ujistit, že kolega tamhle opravdu všechno dobře pochopil a že pochopil ten ústní pozměňovací návrh, který budu předkládat. Obsah toho ústního pozměňovacího návrhu eh, se vůbec netýká nějakého hledání, ale je pouze záchrany. Eh, takže ne search, ale rescue. Eh, takže jestli je to takto pochopeno, tak jsem, tak jsem spokojený. Chcete na to reagovat, pane kolego? Bohužel Eh, search a rescue v tom našem žargonu jdou ruku v ruce. Kdo bude zachraňovat lidí? No tak pobřežní hlídky, helikoptéry, eh, lodě a tak dále. A to prostě není v pravomoci EMSA, eh, ta na to nemá kapacity, to mají na starosti místní orgány, národní orgány, ty mají i příslušné k tomu nástroje. Co má ovšem EMSA? EMSA má informační systém a může prostřednictvím EIS a dalšími e, kanály pomáhat členským státům v tomto ohledu. Ale říct, že EMSA má prostě, e, nebo měla by mít e, lodě, helikoptéry a letadla, aby tyto věci řešila, no tak to neodpovídá dnešní situaci. Pokud do budoucna bude mít evropské pobřežní hlídky, tak pak takováto instituce to dělat bude moci, ale teď od toho jsme ještě daleko. Předseda, děkuji, pane Fleckensteine. Pane předsedo, budu stručný. Samozřejmě, jak již jsem řekl, kompromisy nepokrývají všechno, ale to, co jsme vypracovali, je výrazné. Máme tam ropné plošiny, máme tam evropský námořní prostor, máme tam problémy pirátství vzdělávání a nikoli vykořišťování, to jsem se jenom přeřekl. A Musím se zamyslet, jak se mohlo stát takovéto přeřeknutí. Mnohé však se také činí pouze na základě požadavku ze strany členských států. Pokud bych vás příliš rušil, tak nebudu hovořit, promiňte. Děkuji.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 Takže ještě jednou děkuji spolupracovníkům, stínovým zpravodajům a možná, že my muži bychom se měli setkat na nějakém pánském večírku bez žen ve výboru, abychom mohli také hovořit o tom, proč je snadné přijmout usnesení a když se eh, pak jedná o realizaci, tak se stáhneme. Takže v tomto smyslu paní Ayala Sender má pravdu a já přijmu její návrh. Don't want to get involved in that debate. Uh, <laughs> Já se do tohohle nebudu míchat, takže hlasovat o tomto textu budeme ve výboru zítra a na plenárním zasedání to přijde na pořad jednání v listopadu. A samozřejmě pokud dojde k dohodě, tak zpravodaj má ještě možnost té dohody prvního čtení. Pokud ano, tak se budeme muset zase sejít s koordinátory v rámci té běžné, toho běžného postupu. Děkuji všem. A další na pořadu jednání je pan Marinesku a jeho zpráva eh, o konkurenční politice v Evropské unii. Pane Marinesku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, eh, tak prosím vás, zůstaňte tady, přátelé, ještě nebo odejděte, ale v klidu. Děkuji, pane Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům a kolegyním za pozměňovací návrhy, které předložili. Myslím si, že většina těchto návrhů představuje přidanou hodnotu k tomuto stanovisku. Co se železniční dopravy týče, tak jsem navrhl kompromis, který byl přijat. A kromě tedy vytvoření jednotného e, železničního prostoru a vytvoření trhu hovoří tento návrh také o nutnosti zajištění kvality služeb a sociálních norem pro zaměstnance. A teď k té e, letecké dopravě. Tak pozměňovací návrhy v tomto směru byly předloženy. Hovoří se tam o státní pomoci, o právu e, cestujících e, předkládat stížnosti v krátké lhůtě. Potom se tam hovoří o praxi některých dopravců omezovat přístup přístup cestujících na palubě letadel, pokud ti to mají Eh, nějaké zboží z letišních prodejen a také jsme se zabývali státní pomocí těm nízkonákladovým eh, společnostem a vytváření jednotného evropského nebe eh, vzdušného prostoru. Práva cestujících jsou podle našeho názoru důležitým aspektem. My tady také zmiňujeme nutnost harmonizovat evropský systém klasifikace eh, těch ubytovacích kapacit v rámci cestovního ruchu a také hovoříme o implementaci třetí eh, poštovní směrnice a rovněž ve stanovisku hovoříme o nutnosti toho, aby konkurence nevedla k sociálnímu dumpingu. Asi tolik jsem měl eh, na srdci a ještě jednou děkuji kolegům za spolupráci. Děkuji, pane Marinesku, pan Alcadraj. Ik ga het ook heel kort houden. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Všeobecně tedy můžeme souhlasit s touto zprávou kolegy eh, Marineska, ale dovolte, abych eh, alespoň krátce vyjádřil určité udivení ohledně kompromisního návrhu. Vím, že navrhovatel se snaží o dosažení určitého celku těch pozměňovacích návrhů, ale my jsme při vypracování kompromisu nebyli začleněni, přestože že bychom rádi eh, se zúčastnili na vypracování kompromisního návrhu, alespoň eh, bychom o tom měli být eh, informováni tak abychom mohli také předkládat pozměňovací návrhy na změny toho kompromisního návrhu. Tak jak je uveden kompromis A je dobrý, ale ty změny, které jsem uváděl v tomto bodě, tam je řečeno, že ta veřejná služba hraje důležitou roli, což zde není uvedeno. Když hovoříme o hospodářské soutěži a chceme to posoudit, tak přeci nemůže jít jenom o trh a jeho fungování. Musíme zdůraznit také to, co je vlastně naším cílem. Cílem je mít dobré služby pro uživatele železničních dopravních služeb. Ale nejenom těchto. To je má úvaha k této otázce a pokud by bylo možné tam doplnit ještě něco k tomu kompromisu, jak by to bylo ideální. V budoucnosti by bylo vhodné další kontakty. Eh, Děkuji, pan Dibaka. Voorzitter, eh, ook eh, van onze kant denk ik eh, onze appreciatie voor het werk dat meneer Marinescu heeft gedaan. Děkuji, také my si vážíme práce paní Marinescu. Jakožto stínový zpravodaj pro ALDE jsem také předložil řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají především otázku otvírání trhu v Evropě různým druhům dopravy. A jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že zpravodaj je zohledňuje je tady především otázka eh, kontroly státních podpor, nejen přímých, ale také eh, různých subvencí, odvodů a podobně. Je třeba odstraňovat eh, překážky, které stále ještě existují. Pak je tady otázka železniční dopravy. Také pan Tremosa se zúčastnil této otázky a dále ještě letecká doprava. Já se snažím ty eh, věci transparentně takto oddělit. A trošku mě eh, zklamalo pravidlo, které se týká kabotáže. Je zapotřebí ponechat určitý prostor eh, pro tuto otázku v textu. Pokud je o kompromisy, co říkal pan Kadraui. Ano, to je pravda. Metodologie by měla být přeskoumána, ale pokud jde o to ostatní, nemám vůbec žádný problém, pokud jde o návrh tak, jak byl formulován zatím a čekáme na hlasování. Pan Kramer? Já děkuji eh, navrhovateli a navrhovat navrhovatelům stínovým k tomu kompromisu ohledně veřejných služeb. Tam by, myslíme, bylo vhodné to uvést, protože to je přece jenom jiná věc. Mobilita to je každopádně eh, veřejná služba velmi důležitá. A tím se dostáváme k tématu. Měl bych několik otázek k pozměňovacímu návrhu 50, pane Rike. My jsme si byli zajedno, že regulační orgán orgán musí být nezávislý a že to chceme. A vy teď žádáte o škrtnutí tohoto bodu, který se začlenil. To je v pozměňovacím návrhu 15. Samozřejmě, že podporujeme to, co říká pan Bach ohledně ITA Ona daň eh, pro zahraniční podniky ve Francii, to je nespravedlivé a diskriminující eh, také eh, otevírání různých stanic, jako je Miláno Centrale, kam některé společnosti nesmí vjet. Dále bych chtěl také vysvětlit, jak to vypadá v regionálních letištích. Ty se nevyplatí. Říká se velmi často, například na úrovni města, že eh, objednají za rok, dejme tomu 6 tisíc letenek pro své eh, zaměstnance a tímto prostřednictvím se vlastně nepřímo poskytuje určitá subvence právě z města. To je samozřejmě určitý trik, velmi levný, který se používá a neměl by být přijat. Důležité je to, že jsme prosadili práva cestujících. Nakolik to bude úspěšné, to je ještě jiná věc. Ona soutěž není eh, ještě zdaleka udělaná. Když eh, na železnici je spoždění o hodinu, tak dostanete odškodnění, ale v autobusové dopravě například ne. Potřebovali bychom eh, neutrální dohodovací orgán, který by pomohl všem. Nesmí Nesmíme tedy dopustit eh, to, aby třeba letecké společnosti si zřídily eh, takovýto dohodovací orgán eh, sami pro sebe. To trvá skutečně vždycky velmi dlouho, než se tam člověk vůbec jako dovolá a něco vyřeší. Děkuji moc krát, pomůže nám to. Mr. Kohlíček. Pan Kohlíček. Cedo, já si myslím, že tahle zpráva je velmi zajímavá a to, co tady říkal pan Kramer, eh, velmi dobře nám říká, že my nevidíme pořád souvislost mezi zprávami. Is there any problem with the translation? Have I to continue some other language? Okay. Eh, každopádně, well, in any case, <laughs> the most important in all sorts of transport Nejdůležitější ve všech druzích dopravy je mít na paměti, že sociální kontext musí být eh, na jednotné úrovni v celé EU, eh, e ve všech českých státech EU. První bod, který jsme diskutovali, eh, odmítli jste zahrnout sociální náklady. Jak bylo diskutováno o prvním balíčku? A nyní v této zprávě se schválili, že je to nutné, že je nutné zahrnout sociální náklady ve všech druzích dopravy. Čili prosím, mějte to na paměti. To je velice důležité, když, když chcete liberalizovat všechny tyto druhy dopravy, je zapotřebí mít na paměti, že jaký je, jaká je sociální rámec těchto aktivit. Děkuji. Děkuji, pan Rike. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom velice stručně chci poděkovat panu Marinesku za jeho zprávu a chci říci, že je tady velice dobrý přístup k, tě, k tomu tématu dopravy, když to není jediné eh, téma. A chci odpovědět panu Kramerovi je třeba začít pozněvacími eh, návrhy od jedničky a ne od eh, patnáctky. Já jsem předložil pětku a tam hovořím o té nutnosti eh, vnitrostátního silného nezávislého regulátora koordinovaného na evropské úrovni a to je prostě důležitá věc před liberalizací. My jsme posílali původní text a v 15. jsem pouze vypustil to, co bylo slabší, než to, co já jsem tam posílil. Ta pětka je důležitá. Vy, vám to určitě neuniklo, vy jste si mě jen tak dobíral. Děkuji, předseda, děkuji. Chce ještě někdo promluvit? Jestliže ne, tak eh, já eh, se ještě obracím na komisi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane zpravodaji. Eh, komise v této fázi nemá žádné poznámky k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji. Pane Marinesku. Ještě jednou bych chtěl odpovědět panu El Kadrawi. Kompromis byl realizován poté, co byli konsultováni všichni kolegové, kteří předložili pozměňovací návrhy ke všem odstavcům. Eh, kancelář pana Kadrauja nám sdělila, že pan Kadraui eh, se nechce podílet na tomto kompromisu, i když eh, kompromis hovoří o kvalitě služeb spojených se sociálními eh, službami pro zaměstnance. Pravda, text eh, v kompromisu není eh, plně respektován z toho původního návrhu, ale přece jenom je to tam uvedeno. Děkuji. Děkuji. A hlasujeme ve výboru zítra na plenárním zasedání pardon, 22. z listopadu to bude ve výboru Ekon a pak to půjde do plenárního zasedání. Děkuji. Takže paní Lichtenbergová je na cestě, takže si uděláme krásnou přestávku 10 minut. A prosím, do 10 minut tady buďte zase zpět. Děkuji.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 So, as you all saw, Mrs. Lichtenberger came sprinting in like... Takže já myslím, že paní Lichtenbergerová má výkonnost eh, a, a, eh, olympijského běžce a My jsme trošičku skončili dřív, to byl ten problém. Nyní nám jde o jména evidence cestujících, eh, posouzení eh, pozměňovacích návrhů paní Lichtenbergerová. Srdečně děkuji a nejdříve se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale hlasovali jsme ve výboru eh, pro právní otázky a mé záležitosti eh, se dostaly prostě na stejný pořad jednání, na stejný okamžik. Nejdříve srdečně děkuji všem, kteří spolupracovali na pozměňovacích návrzích a bylo jich celkem víc jak 200. To znamená, že toto téma pokládáme za velmi důležité. Eh, také to tedy vykazuje význam této záležitosti. Eh, v této oblasti jak dopravy, tak i boje proti terorismu a ochraně osobních údajů a bezpečnost se kumulují. Mnohé know-how, které jsme vypracovali v minulých volebních obdobích, se využila společně v této záležitosti a týká se to také rezervací míst v letecké dopravě a projevuje se to i v této oblasti. Bohužel se mi však nepodařilo při posledním zasedání ve Štrasburku svolat stínové zpravodaje, protože na pořadu jednání byly také eh, ony eh, kontrolní zařízení scan a také jsme neměli ještě všechny podklady k dispozici. Krátce bych vám vás chtěla pouze upozornit na některé body, které byly předloženy kolegyněmi a kolegy. Chtěla bych však se spojit s těmito autory na zasedání stínových zpravodajů, abychom to dobře propracovali protože s hlasováním nemusíme teď tolik spěchat. Výbor pro občanské, eh, občanská práva se sejde až později. Pozměňovací návrhy se tedy seskupily kolem jednotlivých bodů rozhodnutí a já se budu snažit krátce se zmínit o některých. Je to především otázka toho, zda vedle boje proti terorismu by zde měl být také takový nejasný pojem jako závažné trestné činy. K tomu existují pozměňovací návrhy nejrůznějšího stupně, ale celkově vždy se vycházelo o, z určité bezpečnosti právní bezpečnosti jako takové, protože se musíme však také starat o subjekty, které podléhají eh, tomuto právu. Já bych se však chtěla ještě sejít s autory těchto návrhů, protože tam, kde jde o těžkou nebo nejtěžší trestnou činnost, tam v jednotlivých členských státech je interpretace tohoto pojmu závažná nebo těžká eh, velmi rozdílná. Eh, závažná trestná činnost, to je v některých státech něco jako podvod, ale v jiných státech eh, to je zase něco zcela jiného než jakési ohrožení v té letecké dopravě, takže to propojení je jen obtížné. V závěrech eh, a v pozměňovacích návrzích bychom neměli opomenout, že, jde, že by šlo jenom o zpracování údajů o cestujících. Nejen toto se používá na boj proti terorismu. Vždyť existuje i právní spolupráce, existuje také boj proti zločinnosti na jiné úrovni. Takže musíme dát dávat pozor na to, abychom si nemysleli, že když se omezíme na boj proti terorismu, tak tím automaticky vlastně otevíráme dveře jiným typům trestné činnosti. Tak tomu není. E, takovýto boj proti normální zločinnosti probíhá na cestě té právní spolupráce, toho pronásledování jednotlivých trestných činů. A to znamená, že údaje leteckých společností jsou někde jinde. Takže to jsem chtěla ještě objasnit. Já se domnívám, že bychom neměli zavádět nějakou novou definici, nýbrž měli bychom zůstat u těch definic, které již máme a pracovat na nich, protože zase bychom tam vnesli určitou právní nejistotu a umožnili různou interpretaci v jednotlivých členských státech. Tolik eh, tento bod. Mnohé návrhy jsem dostala ještě k jiným otázkám. Každopádně s autory těchto návrhů bych se ráda sešla a vypracovala kompromisní návrh. Další bod se týká otázky onoho push and pull. Víme, že zde je taková tendence, že v Evropě se budeme soustředit na push a to pull to přitahování této, těchto problémů není na stejné úrovni, že by tedy někdo získal sám tyto údaje z těch rezervačních eh, systémů. Eh, to je přístup cizí evropskému eh, systému. Já se domnívám, že mnohé návrhy se soustředují na onen pojem push. Eh, říká se, že některé letecké společnosti tohle to ještě nemohou dělat, eh, že by se mělo ještě vyčkat, ale měli bychom být eh, velmi precizní abychom neměli různé právní standardy v Evropě i v tomto důsledku. V této souvislosti jde také o to, co se vlastně stane s leteckou společností, která údaje nepředává. Náš kolega Ulteja předložil zajímavý návrh, který hovoří o tom, že sankce by měly být pouze přechodné, že by se eh, neměly také projevovat ve eh, stažení koncesí. Takže i zde máme některé velké body, které jsou eh, zdůrazněny a uváděny mnohými autory. Pak máme další velký blok pozměňovacích návrhů, které se zabývají otázkou příloh a toho, jaké údaje tam nakonec mají být. Zde bych se ráda setkala s hlavními autory, eh, kteří píší o této příloze, abychom eh, vypracovali společný návrh, tak eh, abychom nemuseli hlasovat o 97 přílohách. Chci se tedy pokusit toto ještě propojit Pravděpodobně autoři ještě budou hovořit o detailních otázkách a proto chci být stručná a ráda si vyslechnu vaše poznámky a otázky. Jak říkám, chci svolat schůzku stínových zpravodajů a také se setkat s těmi, kteří nejsou vždycky v tomto výboru, abych je s nimi projednala detaily. Děkuji Pascal za EPP, teď je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie se opírá o všeobecné hodnoty lidské důstojnosti, svobody, eh, rovnosti, respektování lidských práv a také základních svobod. Základní princip je demokracie a základní princip je právní stát terorismus představuje jedno z nejvážnějších porušení všech těchto principů eh, my v našem výboru. Eh, tady eh, analyzujeme body, které umožňují účinně bojovat proti těmto nadnárodním činům. Pokud je o údaje, osobní údaje jména evidence cestujících v různých systémech, PNR obsahují eh, celou řadu eh, bodů, které je možné využít. Pane předsedo, není vzácné, že výbor Libe a výbor Tran eh, jsou trošku ve sporu o tom, jak a čím se zabývat. Myslím, že nesmíme zapomínat, že v tomto případě základní zpráva není naše. Základní zpráva je ve výboru Libe. My tady formulujeme stanovisko. A proto se musíme soustředit na ty eh, důležité otázky, které jsou eh, v kompetenci našeho výboru a nikoli obecně na celou problematiku, o kterou tady jde. Věnujeme se tedy tomu, co odpovídá pravomocím TRAN a v tom případě nebudeme mít problémy e, s paní navrhovatelkou. Paní navrhovatelka Lichtenbergerová se e, zaměřuje e, na tuto otázku v některých v některých tedy pozňovacích návrzích, kde se zabývá i otázkami terorismu a závažné trestné činnosti. Na to nezapomínejme. A to samozřejmě můžeme diskutovat, můžeme to diskutovat i v soukromí. Spravodajka se řídila doporučení kolem článku 29 a Evropského eh, inspektora v oblasti ochrany údajů, aby bylo možné zajistit ochranu údajů týkajících se cestujících. Dále je tady také otázka, která se týká leteckých společností a eh, cestovních eh, agentů. Eh, což eh, jistě spadá do pravomoci našeho výboru. Celá řada bodů se tady eh, zabývá těmito otázkami. Dále v textu směrnice je třeba brát v úvahu takové údaje, které jsou potom vybírány z údajů leteckých společností, to, co již nyní vlastně také uvádějí cestující. Letecké společnosti eh, musí poskytovat údaje a soustředovat údaje, které jsou přiměřené a ne disproporční. A vážení pánové a dámy, toto Stanovisko dostalo, nebo je předmětem 200 pozměňovacích návrhů a to je opravdu složitá věc v oblasti PNR, zvláště když připomenu, že eh, eh, hlavní zprávu má výbor LIBE. Je tady celá řada, celá řada pozměňovacích návrhů. Já navrhuji zpravodajce, aby v této otázce, ale také v dalších otázcech, abychom se na tom sešli a abychom eh, věci probrali. Eh, ne proto, abychom stěžovali život zpravodajce, ale abychom dospěli eh, konstruktivně k nějakému výsledku. Omež, omezme se prosím na to, co se nás opravdu týká, to, co je v pravomoci eh, našeho výboru a vytvořme pouze stanovisko, které se týká pravomocí výboru TRAN a nikoli nezabývejme se obecně vším tím, co je v pravomoci výboru LIBE myslím, že se od nás očekává právě, eh, že se omezíme na naši pravomoc. Chtěli bychom, paní zpravodajko, vaši práci usnadnit a ujišťujeme vás naší spoluprací, když se budeme věnovat otázkám, které se týkají výboru trána. Pokud jde o ty ostatní aspekty, pak eh, dospějeme alespoň k tomu rozhodnutí, jak budeme postupovat. Zda skutečně se budeme věnovat pouze stanovisku eh, k pravomocím TRAN, anebo zda se chceme zabývat touto otázkou obecně. Děkuji. Děkuji. Na řadě je paní Tykal za SD. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, eh, řekla, že je třeba poblahopřát paní Lichtenberger. Ona vypracovala opravdu excelentní dokument a podle mého názoru můžeme dospět ke kompromisu, který bude přijatelný pro valnou většinu. Já jsem osobně předložila několik pozměňovacích návrhů, které e, jdou tou cestou, aby zajistili, že e, analýza údajů PNR se bude využívat pouze pro e, opravdová šetření a vyhledávání případných teroristických hrozeb a e, užití musí být omezeno na e, detekování konkrétních teroristů pouze a jedině a také e, na podpoření fakty případné pra, pří, případných sporů. Takže také omezuji ukládání těch údajů tak, aby se respektovalo znění směrnice o telekomunikačních operátorech. Ale jsou tady tři e, státy, které e, v jejich ústavní soudy e, tyto, tato ustanovení vykládají jako protiústavní, takže bych byla proto, aby ta doba, po kterou budou uchovávány údaje, se ještě zkrátila. Pak jsem předložila pozměňovací návrhy, které se vztahují k důvěrnosti údajů a také e, k, co se týče práva cestujících, aby, byly oprav, aby e, se zajistila oprava a stažení a vymazání těchto údajů. Všechny pozměňovací návrhy, které se zabývají náhradou případných škod a podobně, by měly být posíleny. Před Předložila jsem pozměňovací návrhy jménem dalších kolegů, Paskvala a jiných, eh, kteří eh, také říkají, že ty údaje, které jsou eh, opravdu nutné pro to, aby se docílilo cílu směrnice, by měly být jedinými údaji, které budou předávány a žádné jiné pozměňovací návrhu 163 jsem řekla, že do dvou let by členské státy měly zajistit, aby 30 údajů PNR eh, bylo v eh, tedy e, zajištěných a do čtyř let by to mělo být 100%. Já si myslím, že bychom neměli mít takovéto lineární e, požadavky a měli bychom to ještě prostudovat. Údaje PNR e, ne, smějí být využívány pro komerční účely a potřebujeme také velmi přísné bezpečnostní normy, které by se vztahovaly na tyto údaje PNR. Rovněž jsem toho názoru, že je důležité buď zakázat přenos těchto údajů PNR do jiných států protože by měly být eh, analyzovány pouze na území u eh, Evropské unie, aby byla respektována příslušná legislativa. A pokud by eh, tyto údaje měly být předány do třetích států, tak podle mého názoru by to mělo být učiněno pouze v rámci velice pevně stanovené, definované, definovaných podmínek ve smlouvě, kterou by tedy příslušné strany podepsaly. Pak je tady ještě ve článku článku 4 pod odstavec 2a a tady se říká, že by se směrnice neměla vztahovat na eh, mezi evropské nebo eh, eh, lety. My jsme pro samozřejmě bezpečnost cestujících, ale tato ustanovení, tyto kroky by měly být opravdu využívány pouze v případě velice vážných, vážných trestných činů. Pan Schmidt za liberálie na řadě, prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Nebo jsem nebyl na řadě, ptá se řečník. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, paní Lichtenberger. Myslím, že vypracovala velmi dobrou zprávu a velmi se mi líbí tón té zprávy, říká řečník, který se bohužel občas odklání od mikrofonu. Uh, Všichni v tomto parlamentu jsme oddáni myšlence boje proti terorismu. To je asi něco, co tady nikdo nebude spochybňovat. Ale rovněž si myslím, že ta opatření, která jsme zatím e, přijali v těch posledních deseti letech, e, jsou v některých případech pochybená. Učinili jsme určité chyby a musíme to přijmout. Po 11. září 2001 vznikla taková situace paniky nejenom ve Spojených státech, ale i zde. A já musím říct, přiznávám, že jsem podpořil všechna ta opatření ale zároveň teď musím také dodat, že některé z těchto návrhů a některé z těchto legislativních eh, nástrojů eh, na sobě nesly tedy eh, prisma toho panického, té panické atmosféry, ve kterých vznikaly. Mám i teď v určité v určitých oblastech některé pochybnosti, některé jsou obecnější v ALDE a Eh, některé jsou tedy eh, moje. Thank you very much. I got the, that's, London is calling and saying yes. Eh, Londýn volá a říká ano, můžu hovořit otevřeně. Nejprve ten katalog z trestných činů. No, já chápu to, já to chápu, ten, ten původ, ale pokud tam všechno vypustíme, tak myslím, že se z té legislativy stane takový jako bezzubý nástroj. U nás doma máme takovou e, zkušenost, že skutečně závažné trestné činy a terorismus by měly být do toho zahrnuty, protože obchodování s narkotiky, to můžeme zjistit snadno, e, e, je také vlastně e, něčím takovým a e, nemůžeme to jenom z, e, zúžit na čistý terorismus. Dos, snad tady dospějeme k kompromisu. Myslím, že je také žádoucí a důležité říct, že tento návrh od Evropské komise je výrazný krok kupředu, když ho porovnáme s tím předchozím, s tím starým návrhem. Tady je to opravdu mnohem více směrováno k určité míře integrity a to si myslím, že je názor většiny. A pak jsou tady ty časové lhuty, další věc. E, časové lhuty, po které se budou údaje uchovávat. Já skutečně nevím, co tady k tomu říct, protože vlastně tady se opravdu naskytují nejrůznější alternativy. Budeme se eh, budeme sledovat situaci, budeme se eh, budeme hledět, zdali na, dosáhnete nějakých kompromisů a já e, můžu žít s představou, že tady to stanovisko ponecháme na e, příslušném výboru. Já vím, že teď zase říkám další věc, kterou bych asi neměl říkat, ale vy mě znáte, já jsem liberál, prostě stojím uprostřed. Takže push nebo pull Myslím, že push je ta cesta, kterou bychom měli jít, jinak prostě nedosa- nezajistíme tu integritu a určité informace budou unikat a to přece není tím cílem. PNR Evropa. No, všichni víme, že některé země chtěly, aby to bylo obecné PNR pro všechny a pro všechno. Já si myslím, že je dobré, že to je pouze Evropa ale zároveň bych chtěl říct, že transatlantický transfer by tam neměl být zahrnut. To je velice zvláštní ho tam mít. Takže já doufám, že to opravdu můžeme udržet v rámci Evropy pouze a jedině. Takže toto jsou E, naše hlavní obavy. Pak máme samozřejmě e, ještě e, obavy a pozměňovací návrhy, které se vztahují k příloze. Můžeme souhlasit s tím, že některé příklady předložené jinými frakcemi by mohly být vypuštěny. U některých můžeme souhlasit, ale u jiných zase ne, protože některé ty, některá ta vypouštění by nebyla přiměřená, by nebyla vhodná. Tak a teď, abych to dokončil, pane předsedo, tak bych řekl, že víte, jak to bylo se, zprávu, eh, se s, tou před, s tou zprávou, prostě líbí se mi ten tón, trval nám to deset let a je to dobré. Pan Bradburn, děkuji, pane předsedo, jako předchozí řečníci já chci říct, že obecně řečeno souhlasím s tím hlavním nasměrováním zprávy paní Lichtenberger. Je tady určitý E, počet věcí, které se přímo vztahují, bodů, které se vztahují k tomu stanovisku, ale pak by člověk také mohl přijít s takovými obecnějšími úvahami, například, že jakýkoliv systém PNR e, musí být vnímat jako jedna součást, jedna část určitého balíku opatření proti terorismu. To největší, co máme, pokud to tedy dobře funguje, e, jsou spravodajské služby, velmi dobré spravodajské služby, které také mohou přispívat k boji proti terorismu. Takže to je taková obecnější poznámka. A teď tedy konkrétně k tomu evropskému programu. Já, e, jak v Libe, tak v tomto výboru na této věci pracuji již leta tak tady jsou vlastně tři hlavní oblasti, na které bych se chtěl ve svých připomínkách soustředit, hlavně co se těch pozměňovacích návrhů týče. E, za prvé je to otázka e, e, toho, jak definovat závažný trestný čin serious crime. Terorismus definujeme, ale tohle jak? A ať už se dohodneme na čekoliv, tak bych nerad, aby došlo ke stejným chybám, eh, jako ke kterým došlo, když jsme zavedli ten evropský zatykač, eh, který eh, prostě měl být vlastně soustředěn na ty závažné trestné činy a teď vede k extradicím za únosy prasat. Takže je třeba být opravdu v tomto směru obezřetný, musí to být velmi specifické a přesně cílené. A v tomto směru eh, bych chtěl ještě říct další věc, eh, dílení s třetími státy těch eh, údajů. To je klíčová záležitost. Předchozí Eh, řečník eh, řekl, že tady máme systém evropský, ale není možno, i když to je pravda, eh, to vnímat izolovaně od dohod s dalšími zeměmi, s dalšími třetími státy. A mě dělá starost jedna věc. Komu a za jakých podmínek, za jakých omezení budeme ty údaje případně poskytovat? A za druhé, jak zajistíme, že e, příslušné agentury, které, dejme tomu, ty informace mohou ze zákona dostat, je nepošlou dál. Ve Spojených státech, tady byla dohoda se Spojenými státy, a tam byl dokonce návrh tyto údaje předávat vlastně daňovým e, e, orgánům, Internal Revenue Service, takže to opravdu je úplně něco jiného. Tady musíme být velice obezřetní. A teď další téma, ochrana údajů. E, to je zase velké téma, jak to také paní Lichtenberg pojala. Eh, je to otázka lhůty, po kterou jsou údaje ukládány. K tomu jsou různá stanoviska, to vím, ale klíčové tady je eh, jedna věc. My tady máme dvě věci. Eh, v, tady se říká od osobnění údajů a rušení údajů a ono by se řeklo, že to je to samé, ale není to vždycky tak, takže bychom měli být velice konkrétní v jazyce, který užíváme. A to je tedy další oblast, která si e, louží diskuzi, podobně jako to téma push and pull, protože je jasné, že, jak už jsem to také řekl, toto není nástroj, který můžeme používat v izolaci od ostatních. Musíme se zabývat tím, jak se tento nástroj zapojuje, jak zapadá do té celkové konstrukce obdobných nástrojů jako předseda delegace pro styk s Kanadou jsem hodně pracoval na těchto věcech mezi Kanadou a Unií. Tady máme velmi dobré výsledky za sebou v různých oblastech a je třeba se podívat, zdali bychom to nemohli využít i v tomto případě. A nejkontroverznější téma je téma přílohy. Já tady mám obavy podobně jako řada dalších eh, těch různých oblastí, o kterých se tam teď hovoří v, tom pří, v té příloze. A předchozí řečník to také řekl. Potřebujeme to, nemůžeme se bez toho obejít, ale já se chci konkrétně soustředit na jednu oblast, kde si myslím, že by mohlo dojít k určitému zmatení a že ty věci potřebují být vyjasněny eh, je tady například informace o těch eh, takzvaných frequent flyers, o těch, kteří létají eh, často. Já myslím, že to není relevantní, ale Eh, co je relevantní, je informace o častých eh, opakované destinaci, frequent destination. A to je něco, co by se mělo zdůraznit a ještě probrat a vyjasnit, než o tomhle budeme eh, hlasovat. Je třeba zjišťovat, kde lidé cestují pravidelně do jedné destinace a zdali to není podezřelé. Eh, paní eh, Lichtenberger často jezdí do Bruselu, tak asi je tedy eh, v tomto případě nebezpečí teroristického útoku minimální nebo neexistující, ale rozumíte mi, prostě potřebujeme velice pevné, těsné, přesné definice a na tom je třeba pracovat ještě dřív, než se konečně rozhodneme, co s tímto textem. Předseda, Děkuji. Pan Kohlíček. Já myslím, že všichni poslanci Evropského parlamentu jsou podezřelí z toho, že by mohli být teroristi, protože často cestují, mají určité destinace a podobně. Ale teď vážně. Ochrana dat a občanské svobody na jedné straně a ochrana proti terorismu na druhé straně, to je pořád stejná otázka. To jsou kapaliny takto velká lahvička na let, v leteckém provozu. E, to je otázka, kterou stále kladu. Proč neskoumáme data cestujících v metru, kde teroristický útok je daleko účinnější než v letecké dopravě? A to je otázka také ochrany dat, protože každý stát Evropské unie má nějakou instituci na ochranu osobních dat a myslím si, že některé z toho ty instituce nebudou příliš nadšeny, že tady je další možnost, potenciální možnost úniku dat. A naprosto souhlasím s tím, co říkala kolegyně Tykau a s jejími pozměňovacími návrhy, protože ty směřují tím správným směrem. Ideální bylo, pokud bychom vůbec takovéto věci neměli. Jinak vážím si toho, co odvedla za práci kolegyně Lichtenberger, a věřím, že ten kompromis, který tady dosáhneme, ačkoliv nebude příliš použitelný, takže bude dostatečně omezující. Děkuji. Děkuji. Pan Rike. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat paní Lichtenberger za její práci a mám několik poznámek. Za prvé, Velká část pozněvacích eh, návrhů, zejména od zpravodajky, eh, chce zahnout terorismus a vyloučit eh, závažnou trestnou činnost. Mě to trochu vadí, protože teď vlastně není oddělení těchto dvou jevů. Terorismus využívá závažné trestné činnosti, to je zdroj financí pro ně. A provázanost, propojení těchto dvou je velice jasná. Nemůžeme je oddělovat terorismus od závažné trestné činnosti. Velice často je to totéž a tady je opravdu problém s tím oddělením. Myslím, že to je komplikované. Můj názor je, že je lepší zůstat účinný z hlediska bezpečnosti a radši tam zahrnout eh, závažnou trestnou činnost. Dále, otázka push a pull. Ve skutečnosti si myslím, že to nemá dopad na bezpečnost, protože tedy bezpečnost údajů, protože máte eh, vydávajícího, přijímajícího a celou síť. To je eh, zabezpečená síť, čili tam není problém. Problém je odpovědnost a náklady. Když dáte přednost push, a to není můj názor, já hájím pull, ale když dáte přednost push, tak odpovědnost za přenos údajů dáváte na eh, letecké provozovatele a to přece není jejich činnost. Mně připadá, že není normální eh, takto postupovat. Jestliže letečtí eh, dopravci s tím souhlasí, že budou mít tuto odpovědnost, no tak to je jiná věc. Ale vnucovat jim to nemůžeme. Je na státech, aby to vybírání, tu extrakci údajů měli na starosti. Eh, a má to také své náklady. A myslím, že push prostě nemůže být vnucen leteckým dopravcům z hlediska odpovědnosti i z hlediska nákladu. A dále, řekli to také další řečníci, tranzit a třetí státy. To je specifický problém, eh, který eh, nás, eh, by nás zavedl do regulace, která by byla nekontrolovatelná. A poslední poznámka, nadměrné sankce. No, připadá mě nadměrné konfiskovat letadla nebo provozní licence, to mně připadá opravdu zcela neúměrné. Já chci upozornit, že existují přece i určité postupy eh, obecného práva a není nutné to dávat tady do souvislosti s předáváním údajů. A poslední otázka, kladu si, jak v předvečer hlasování dospět ke kompromisu? Kladu si otázku, jak budeme moci dospět ke kompromisu? No, snad, snad ještě bude-li to možné, tak je možné svolat stínové zpravodaje, ale uvnitř frakcí už není možné vést diskusy. No? Možná, že je ten termín příliš krátký. Zpravodajka měla opravdu příliš málo času. To je ten problém. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Bylo řečeno, že je zde 219 pozměňovacích návrhů, přestože je to jenom stanovisko, ale to také naznačuje, že toto téma, které eh, je velmi důležité pro nás. Ve výboru Libe eh, také již žádali, aby všechny otázky potírání terorismu byly eh, projednávány v jejich výboru. V letecké dopravě jsme se však eh, také museli zabývat tím, nakolik je zde otázka dopravy spojena s ochranou před riziky. A toto se týká činnosti leteckých společností, ale také také práv cestujících, což se jasně ukázalo. Kolega de Pasquale také zcela jasně řekl, že bychom se měli soustředit na to, co se týká dopravy, ale toho je velmi mnoho v této souvislosti. Ano, mnohé bylo již řečeno, já se domnívám také, že push je důležitější než pull, eh, tak to říkala také navrhovatelka, s tím souhlasíme a nikdo by neměl být nucen dotazovat se něco navíc. Eh, co se týče eh, ukládání eh, dat, to bylo jednodušší v té radarové kontrole cestujících než v tomto případě, takže tady bychom měli skutečně přemýšlet o lhůtě uchování těchto údajů. K definicím chtěla jsem upozornit na to, že závažná trestná činnost je také otázka bodu 58. Je to například obchodování s lidmi, zbraněmi a podobně. Dominik Riky však řekl, že je velmi obtížné toto přesně delimitovat. Takže de facto je zde mnoho věcí, kterými se musíme zabývat, a protože chceme, aby všichni mohli cestovat bezpečně. Jsem tedy zvědavá na kompromisní pozměňovací návrhy. Je tam několik málo takových citlivých bodů, ale je to jistě velmi dobré stanovisko, které které náš výbor předloží. Parker. Pan Parker. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit dva pozitivní body, které však eh, pokládám za eh, vhodné ke kritice. Já se domnívám, že by bylo vhodné vyškrtnout eh, to, že letecká společnost nemůže být odpovědná za korektní nebo úplné údaje, když jsou to údaje získávány od cestujících. Za druhé, předávání pěnal dat z třetích států eh, údajů PNR. Tady samozřejmě jednotlivé zásady musí být eh, dodržovány a toto je možné jenom, když v jednotlivých členských státech budou podobné eh, zásady pro tyto údaje PNR. Velmi problematické se mi zdá být to, co již kolegové právě řekli, a to je dramatické vy vymezení eh, aktivit eh, tohoto nástroje. Je to tedy snížení o více jak polovinu eh, tohoto nástroje. To znamená, že ten nástroj, který zde chceme mít v zájmu bezpečnosti, dopravy a občanů, vlastně nejsou dostatečnou zbraní v boji proti terorismu závažnou eh, zločinnost eh, a přeshraniční zločinnost eh, tedy můžeme vyjmout, ale pak by došlo k, skutečně k otupení tohoto nástroje. Pak by celá směrnice neměla vlastně veliký smysl, tak tomu prostě nemůže být. My všichni, kdo také pracujeme ve výboru LIBE, Víme, že musí být nebo že existuje jasný přechod mezi terorismem a organizovaným zločinem. Na to musíme myslet. Taková je prostě realita a proto nemůžeme podpořit tento návrh. Druhá věc, kterou bych chtěl ještě skritizovat, je to, že se zde navrhují eh, takovéto postupy, které nejsou realistické a sice, když údaje jsou nezbytné pro analýzy a když se později udělá srovnání, tak nemohu ty údaje nejdříve sbírat s velkými náklady a po 30 dnech je zase vyhodit. To nemá žádný smysl. Víme, jak teroristické aktivity jsou připravovány dlouhodobě. A tento návrh na 30 dní by přesně odpovídal opaku. To znamená, že ta směrnice by neměla žádný užitek, takže varuji před takovouto lhůtou. Myslím si, že bychom měli hovořit o podstatně delších lhůtách při e, zlepšení a dodržování pravidel ochrany osobních údajů. Děkuji. Mrs. Foster. Děkuji, paní Faster. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní Lichtenberger. Eh, já bych chtěla podpořit eh, to, co tady řekl pan kolega Bradford. Eh, já s nimi všemi souhlasím. Jsou tady především dvě, tři věci, Eh, o kterých hovořili i další kolegové a kde je třeba mít ještě možnost dalšího zamyšlení u pozňovacích nástrojů. Především otázka je boj proti terorismu. Jestliže je tady všechno v pořádku s bojem proti eh, terorismu, pak je tady samozřejmě celý ten řetězec jednotlivých akcí ve snaze zabránit eh, teroristickým činům. To máme na mysli samozřejmě všichni. A chtěla bych říci, že máme velice nebo velice e, zajímavou agenturu jsme navštívili ve Spojeném království, která v této oblasti e, působí. A to bylo opravdu velice zajímavé. Setkali jsme se s vysokými představiteli této agentury a byla jsem zcela ujištěna, jak to vypadá s ochranou dat, jak jsou data uchovávány a především, eh, když je zapotřebí se podívat na jednu konkrétní osobu. Velice malý počet osob se tímto zabývá. Čili to je opravdu otázka struktury, otázka systému, eh, jakým se pracuje v dané agentuře. Chtěla bych podpořit eh, také to, co řekl tady pan kolega Parker, a sice otázka délky uchovávání údajů. Eh, mít stanovený velice přísný termín pro uchovávání dat, tady je zcela jasně řečeno, první a prvotní účel je boj proti terorismu, ale není možné ignorovat závažnou trestnou činnost, eh, různé pašování, velmi závažnou trestnou činnost, které také dochází. A my sledujeme lidi, kteří Eh, někdy vyžadují 4-5 let, než se soustředí eh, různý materiál, který umožní je eh, dostat do vězení. A já samozřejmě nejsem odborník na tyto služby, na špionážní služby, informační služby, ale je to obrovský soubor práce. A když teď takovéto informace máme, máme k sobě mezi členskými státy navzájem důvěru, máme důvěru k těm agenturám, že je možné možné eh, povolit uchovávání těchto údajů delší dobu, pak prosím, buďme opatrní, jakou flexibilitu poskytneme a co s tím můžeme dělat. A musíme mít jistotu, že eh, údaje jsou chráněny. To je bezesporu, to je bezesporu jasné a tady se můj názor neliší od paní Lichtenberger. A konečně poslední poznámka z mé strany je otázka častých destinací. To je přece otázka, která samozřejmě nemá vůbec nic společného s, s frequent flyer, tedy s těmi častými cestujícími, ale jde o otázku častých destinací. Tu je třeba sledovat a to je také eh, samozřejmě Eh, důvěra k lidem, kteří se těmito věcmi zabývají. Celkově za to můžeme říci, že body, které tady zazněly, eh, jsou v pořádku. Drtivá většina bodů je v pořádku, je tady jen několik, kterých je třeba ještě dále eh, na nich pracovat a dále je probírat. Děkuji, pane předsedo. Takže hlasování je v listopadu. Děkuji. A pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako další řečníci chci poděkovat paní Lichtenberg za vypracování tohoto textu, který je bezesporu velice zajímavý základ k diskusi. Podle mého názoru je třeba to velice podrobně proskoumat, má-li to projít v parlamentu. Podobně jako další lidé také mám na mysli svobody Eh, musíme v tomto směru mít velice dobrou paměť. My jsme přece si nedávno připomněli 11. září 2001, kde zahynulo, eh, zahynulo několik tisíc lidí. Musíme si připomenout tato data. Také červenec, kdy zemřelo 50 lidí v teroristickém eh, útoku. Musíme připomenout také bombový útek 11. března a to jen pár dní před všeobecnými volbami ve Španělsku. Takže to všechno jsou eh, činy, které, jak někteří říkají, způsobily panickou reakci. Ale my přece nemůžeme kráčet jen od jednoho hrůzného činu k jinému hrůznému činu. Eh, je tady samozřejmě otázka eh, ochrany dat a otázka uchovávání dat. A já si kladu otázku, kde je nějaký důkaz nějakého zneužívání údajů v údajích, které již existují a ve schromažďování těchto údajů. Já myslím, že to e, není založeno na nějakém, na nějakém strachu. To je založeno na obavě, že byste k tomu mohlo znovu dojít k takovému neštěstí. A my si musíme uvědomit, že tady máme tva, před sebou fanatiky, máme před sebou lidi, kteří Eh, se klidně obětují, obětují svůj vlastní život, eh, lidé, jejichž mozek byl vymyt a eh, to, takovéto lidi máme před sebou a musíme zajistit, že není žádné polevení ve střežení těchto situací. V, naš, v mé zemi máme 30 let kdy sledujeme případy, kdy lidé jsou zabíjeni bombami, útoky eh, a podobně. A eh, mezinárodní terorismus je ještě mnohem horší. Jsou tady některé eh, pochybnosti, které tady v diskusi zazněly. Otázka, zda se soustředit pouze na evropský plán, zda se soustředit pouze na terorismus, ale my musíme sledovat i otázku globálního kontextu, otázku globální dopravy a e, prostě tito teroristé ti neuznávají nějaké národní hranice. Musíme spolupracovat i s třetími zeměmi, e, se spojenými státy. E, Spojené státy někdy uvažují až o 15 letech pro uchování dat. Pozměňovací návrhy pana Rike. Já souhlasím s kolegou, panem Pěrke, že jestliže máme takovéto eh, náklady, eh, které byly potřeba pro to, abychom uchovali takovéto údaje, já nemám nic proti tomu, aby, ty, aby ta data byla použita. A nakonec eh, i pro jinou činnost než trestnou činnost, než jen terorismus, to, čemu se říká závažná trestná činnost, Eh, prostě můžete i u nás, v mé zemi, můžete najít případy, kdy někdo prostě v jedinou noc eh, vytáhne 8 milionů z banky. Eh, to jsou přece také trestné aktivity, které jsou také předmětem takovýchto údajů a ty se mohou týkat různých trestných činů, závažných trestných činů, které se netýkají pouze občanských svobod. Pěti leté uchování, ano, tady já souhlasím Eh, to eh, z hlediska přiměřenosti. Já nechci nějak eh, spochybňovat eh, navrhovatelku, ale soustředění takovéto, eh, takovýchto informací, takovýchto údajů a pak jejich lehkomyslné vyhození do odpadu po velmi krátké době, no to je složitá věc. Je to dobrý text, je to dobrý text, ale jsou tady některé klíčové otázky, které je třeba dále ještě zvažovat a řešit a já věřím, že se nám to podaří. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za komisi paní Valesiadu. Děkuji vám. Zpráva a pozměňovací návrhy výrazně tedy e, aktualizují, pozměňují pozměňují zásadně návrh komise a asi vás nepřekvapí, že e, s nimi nemůžeme tedy převážně souhlasit. Nejprve tedy omezení e, toho rozsahu. Eh, terorismus podle všech by tam měl být, eh, vážný trestný čin, tam už se všichni neschodnou. Musím říct, že byste se neměli nechat zavést tím, že eh, Evropský soudní zatěkač je užíván pro nějaký Eh, pro nějaké malé trestné činy. Tam je přece to eh, roční, ta roční eh, doba. Tady hovoříme o třech letech, o vlastně třech letech odnětí svobody a ne jednom roce. Takže tady je značný posun. Další věc, omlouvám se, říká řečník. Další věc, ta definice definice eh, se znamu eh, těch evropských trestných činů podle Evropského soudního eh, zatykače a k tomu ještě ty tři, ta tříletá lhůta. To všechno vyplývá z návrhů, předchozích návrhů komise, které také Evropský parlament přijal. Je to v rozhodnutích VIS, SIS, je to v takzvané švédské iniciativě ohledně výměny zpravodajských eh, služeb. A proč je to tady? Protože chceme a musíme mít eh, soudržnost eh, v té zóně, v té evropské spolupráci soudní a orgány prosazující právo v členských státech musí vědět, v jakých oblastech, eh, v jakých kategoriích zločin, eh, trestné činnosti mohou spolupracovat s dalšími eh, svými kolegy v jiných členských státech. A to je právě předmětem té justiční spolupráce. Kromě toho jsme také vlastně dali dohromady obrovský objem důkazů toho, Eh, jak je PNR obrovsky užitečné a ty důkazy eh, nejsou pouze z členských států Unie, ale i z třetích zemí. A prostě jednáme také s zpravodajem a stínovými zpravodaji výboru LIBE a tam předkládáme e, vlastně důkazy o té užitečnosti, o užitečnosti toho, že tam budou zahrnuty i ty závažné trestné činy. Možná, že by bylo užitečné, e, kdybychom také pozvali e, vás, eh, také řeknu kolegyně, která tato společná jednání připravuje. Takže tady bychom vás chtěli eh, výrazně požádat, abyste eh, ten původní návrh, co se týče Purpose Limitation, tak jak ho předložila komise, podpořili. A pak je tady otázka člen, článku 4 a toho zpracování. Tento článek vlastně představuje esenci toho, jak PNR je užíváno a pozměňovací návrhy se týkají vlastně eh, prevence zabránění tomu, aby se údaje pro, eh, používaly, eh, zpracovávaly v reálném čase. To samozřejmě výrazně musí podminovat, na, nabourat tu užitečnost a rychlost jednání. Takže tady bychom vás chtěli vyzvat, abyste to ještě přehodnotili. A pak další téma, push. E, naprosto s vámi souhlasíme, e, měly by to být pouze push, neměly by tam být žádné výjimky, tak jak to říkáme v našem návrhu. A ohledně práv e, cestujících, my jsme zahrnuli všechna práva občanů cestujících tak, jak jsou v těch nástrojech o ochraně osobních údají, údají obsaženy. To znamená i vlastně je tam otázka toho případného právního e, narovnání e, a další, e, to tam všechno je a vyplývá to z příslušných dokumentů a právních norem Unie. A teď ještě, co by mělo být v té příloze. Otázka té přílohy. Evropská unie právě podepsala dohodu s Austrálií ohledně výměny údajů PNR. A tam je tedy ten seznam identický. Evropská unie také brzy podepíše e, dohody se Spojenými státy a s Kanadou, kde ten seznam bude identický. A tady je cílem e, také to, že my vlastně jednáme s Ajatou a s ICAO, abychom harmonizovali tento seznam na mezinárodní úrovni. To bude mít dvě hlavní výhody. Bude to vlastně e, tím pádem umožňovat eh, společ, eh, společné a zjednodušené informování. Eh, Letecké společnosti budou moci mnohem jednodušším způsobem ty údaje posílat a také to povede k harmonizovanému přístupu na mezinárodní úrovni. Takže Evropská unie opravdu má velký zájem, aby tento seznam v příloze zůstal, aby byl předmětem harmonizace, aby byl tedy stejný i jinde a také je zapotřebí, aby byl s těmi dalšími eh, fóry propojen. Ohledně eh, doby, po které budou údaje ukládány a tady jsme viděli různá stanoviska. Eh, tady například paní poslankyně Tykao chtěla říct, že ona zmínila jeden konkrétní případ, a my si tyto věci dobře uvědomujeme. Byl to mimochodem, bylo to mimochodem velice důležité soudní rozhodnutí, podobně jako ostatní z ostatních soudů v této věci po, vlastně ukládání e, údajů z telekomunikačních operací je úplně odlišné a představuje jiný objem než údaje PNR. To, co znamená třeba e, má je, E, má jednodenní práce s počítačem a objem mých mailů a tak dále představuje vlastně e, objem údajů, které v oblasti údajů PNR představují celoživotní e, vlastně objem. Takže tady je to opravdu velice, velice odlišné a e, to doba, ta doba 30 dnů, dva měsíce, jeden rok, e, ta není postačující, abyste mohli vystupovat určité konkrétní tendence, e, abyste zjistili, jestli ten dotyčný se věnuje pašování drog a tak dále a tak podobně. Já také jsem frequent traveler vzhledem ke své práci, takže vím, o čem mluvím. Zase proč jsme uvedli ten údaj pět let? Tady není nějaký matematický vzorec, který by nás k tomu oprovňoval, ale chtěli jsme prostě harmonizovaný přístup v Unii, protože oni vlastně ostatní e, nástroje policejní spolupráce navrhují ty lhuty e, pětileté, vždycky tak, jako tato lhůta byla tak stanovena, takže jsme to vlastně převzali. Předseda, děkuji. Evo, chceš to do tří minut schrnout? Tři minuty to nebudou, ale pokusím se. Takže dvě minuty patnáct, říká předseda, to bude lepší. Ne, já jsem tady dostala celou řadu dotazů. Hlasovat nebudeme zítra, to je jasné, budeme mít tedy čas o tom hovořit za druhé. Myslím, že závažná trestná činnost eh, je lépe zvládána eh, cíleným přístupem a je to mnohem účinnější, úspěšnější. Promiňte, budu pokračovat eh, v Němčině. Já jsem nezačala zrovna nejlépe s tou angličtinou, promiňte. Chtěla bych upozornit pouze na jednu věc eh, jako určitý protiargument. A sice všechno možné by bylo tam eh, také ještě doplnit některých eh, členských eh, státech, eh, především ve střední Evropě, vědí, co se s údaji může udělat, když dojde ke změně třeba vlády. A když se ty údaje dostanou no nesprávných rukou, to víme i my. A proto právě ochrana osobních údajů je zcela jinak prodiskutovávána než v USA, protože ty historické zkušenosti jsou zcela jiné jiné. Je to tedy určitý varovný eh, výstřel také eh, v souvislosti s diktaturami, s fašismem a zneužívání těchto údajů. Proto jsme trošku citlivěji naloděni. A nyní k těm závažným trestným činům. My zde máme určitý problém s definicí a je to závažný problém. Třeba v Rakousku eh, jsme skupinu eh, ochránců zvířat postavili před soud jako teroristy. A to proto, že eh, bylo možné je takto zařadit. A pak se situace stíží. Takže tady mám určité obavy. Chtěla bych, aby to bylo právně jisté a bezpečné. Chtěla bych, abychom mohli v případě podezření provádět určitá cílená sledování a pátrání. Ale musíme dělat rozdíl mezi normální prací policie, spravodajských služeb a tím, co PNR může poskytnout. Vždyť údaje PNR nejsou o zločincích. Takže prosím, mysleme na to, že i ona jiná práce ještě existuje, i když v tom systému PNR budou platit určitá omezení. Tolik tedy to, co by byl můj základ další činnosti. Co se týče lhůt, tady bych byla pro harmonizaci, ale téhož nikoliv, když to jsou jenom lhůty pro poskytnutí údajů a tak dále. E, myslím si, že onen odkaz na e, ukradené kolo je trošku e, spochybnitelný. Pokud by se nám však podařilo těch otázkách mimo terorismus se dopracovat určitého určité definice, která bude právně jistá, tak jsem pro. Ale to je skutečně jeden z velkých principů, které bychom měli chránit v Evropské unii. Poslední bod. Prosím, mysleme na to, že tyto údaje jsou dále poskytovány dál, dostanou se do Číny, do USA, eh, nebo kamkoliv a to si musíme uvědomit při diskuzi o těchto otázkách. Já se budu snažit se sejít co nejdříve s hlavními autory pozměňovacích návrhů, abychom vypracovali určité kompromisy. Některé věci budeme muset prostě jenom tak odhlasovat a tam dojdeme k té většině. A děkuji nás, tím se dostáváme na konec této diskuse která byla eh, delší než obecná rozprava. Dalším bodem na programu je kosmická strategie. Pan Zásada, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, na úvod chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za přínos eh, k mému stanovisku. Děkuji všem poslancům, kteří předložili pozněvací návrhy a kteří mě kontaktovali, eh, abychom si vyměnili názory na tuto eh, kosmickou strategii EU sloužící občanům. Na úvod chci poděkovat paní Tykau, která mě upozornila na některé body, zejména na to, co by bylo dobré eh, zahrnout do systému EGNOS. Parlament uznává, že tato služba ještě není tak užitečná a tak využívaná, jak by bylo možné. Víme, že je velice důležitá pro malé a střední podniky. Aby, důležité je, aby EGNOS i Galileo byly efektivně využívány. To je důležité pro budoucnost EU. Děkuji také kolegům, kteří přispěli eh, k hledisku životního prostředí eh, v, této, v tomto textu. Vím, že jednou z priorit systému by také mělo být bojovat proti znečišťování životního prostředí. Děkuji také paní Foster. za její příspěvek, který se týká spojení tohoto tématu s různými ekonomickými sektory. Také mě upozornila nebo sdělila, že členské státy by se měly plně zapojit do kosmických programů, zejména do programu Cezar. Dále paní Tykau a pan Danten i paní Deverak eh, se mnou spolupracovali, abychom první pozňovací návrh zpracovali v kompromisu. Jde o financování programu GEMS. GMES. E to rozhodně ve zprávě musí být, to nemůžeme pominout. Pan Rik, paní Devráka, eh, také upozorňují na to, že EU eh, e potřebuje nezávislý přístup do vesmíru a že je zapotřebí mít adekvátní infrastrukturu k tomuto účelu. To je v druhém kompromisním pozměňovacím návrhu. Vážení kolegové, často se zapomíná, že kosmická činnost a kosmické projekty jsou důležité eh, pro hospodářský růst a pro rozvoj našich společností. Eh, hlavní eh, úspěch z této činnosti má právě doprava hlavní prospěch z toho má také doprava. Jsem velmi rád, že jsem toto téma mohl spolupracovávat a děkuji všem, kdo mi pomohli při zpracování tohoto stanoviska. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat panu Zasadovi za otevřeného ducha a za dobrou spolupráci. Velice stručně. Důležité je, podporovat EGNOS a Galileo. E, pro důležité je to pro oblast dopravy, pro e, letectví a také pro využívání systému Cezar. To je velmi důležité, aby bylo možné e, usnadnit starty a přistání na malých letištích. Systém EGNOS by se měl rozšířit na jih a východ Evropy a já mám v úmyslu předložit ústní pozměňovací návrh aby bylo možné brát v úvahu regiony EU, kde systém EGNOS nefunguje dostatečně dobře. Důležité je, aby eh, systém GMES byl financován eh, ve víceletém finančním rámci. Zpracoval jsem kompromisní pozměňovací návrh v tomto duchu. Musíme také eh, zdůraznit úlohu mezinárodní spolupráce v kosmické činnosti. Dále si myslím, že vzhledem k poslednímu vývoji v oblasti vesmíru, vzhledem k tomu, že ve vesmíru dochází k znečištění, musíme se snažit najít eh, řešení těchto problémů. Musíme se také zabývat dalším tématem. To je otázka dopravy eh, v těch eh, šatlech, v těch raketách, které létají na orbitální stanice. Mám tady návrh číslo 6, eh, kde navrhuji oddělené hlasování, protože musíme více investovat do kosmického výzkumu ale nesouhlasíme s tím, aby se řeklo, že Evropská unie eh, tady zaznamenává negativní tendenci. Chtěli bychom toto opravit, to, co tam je formulováno v tomto návrhu. Děkuji. Děkuji, prosím, co nejstručněji, protože už nám pomalu končí čas, paní Meissner. Prezident. Ano, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat zásadovi. Já jsem nepředlžovala pozměňovací návrh, přestože jsem stínová zpravodajka. Souhlasím to tím, totiž se vším, ale musím přiznat, že některé pozměňovací návrhy jsou určitým obohacením a proto je také podpoříme. Některé návrhy jako 5, 6, 7, 22 se netýkají oblasti dopravy. A když děláme stanovisko, tak skutečně musíme přemýšlet o tom, co se hodí do oblasti dopravy a co ne. Samozřejmě, že kosmická strategie je důležitá pro rozvoj mnoha oblastí eh, ekonomiky a také dopravy. Takže můžeme zítra hlasování ukázat, že jsme liberálové, Máme free vote k návrhu 16, paní eh, Lichtenberger. My se díváme eh, trošku jinak na tuto prioritu znečišťování kosmu, ale existují i jiné priority. Proto někteří budou hlasovat proti, eh, protože jinak bychom tam museli uvést i ostatní eh, typy znečištění. Takže děkuji moc krát a na závěr bych chtěla říci, že je důležité, že jsme připravili toto stanovisko, protože jinak by ve zprávě scházelo lecos, co je význačné a charakteristické pro oblast kosmu. Děkuji. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, za tento návrh eh, navrhovateli. Z našeho pohledu, aniž bych chtěla probírat úplně všechno, eh, se také domníváme, že klíčem je ta skutečně sofistikovaná technologie, moderní technologie a proto a spojená s eh, vysokou mírou eh, odborných znalostí a proto tedy eh, plně podporujeme Galilea, Agnos, GMS a také Cezar potřebujeme ty věci vyvážit. To, že zmiňujeme Cezara v výboru pro dopravu, tak to samozřejmě znamená, že kdyby tady byly e, tyto e, věci e, už zachovány, tak bychom se vyhnuli jak znečišťování životního prostředí, tak příliš velkým zácpám. Měli bychom být eh, koncentrovanější. Ty pozměňovací návrhy jsou podle mého názoru trošičku složité, trochu eh, příliš obšírné, ale E, v zásadě s tím problém nemáme. Většinu pozměňovacích návrhů ECR podpoří. Pak je tady ta dvojka od paní Lichtenberger ohledně financování spolupráce vojenského a civilního sektoru. Mně je úplně jedno, jestli to bude chtít celé platit nějaká vláda, to bude velice užitečné. Vždycky přece scháníme nějaké finanční zdroje, ať už je to přes Evropskou komisi či jinak, takže to je přece pravda. Mně tohle nepřipadá jako nějaké téma. Pokud do toho chtějí české státy dávat peníze, tak na tom není e, až tak nic špatného. Jistě, že financování je velmi komplexní otázkou a je třeba, aby to opravdu fungovalo. Takže úplně teda tomuto pozměvacímu návrhu nerozumím. Kromě toho děkuji tedy a také e, tu e, té pracovní skupině Myslím, že bychom eh, eh, tímto směrem už měli dávno jít a musíme tedy vycházet z infrastruktury, kterou máme a je to opravdu životně důležité a nejenom pro dopravu. Pan Kohlíček. Dající, abych chtěl poděkovat mému polskému kolegovi, protože eh, ta zpráva je hm, zajímavá, v celku stručná, ten návrh. Eh, chtěl bych připomenout, že v sedmém rámcovém programu, když jsme tady to rozebírali, byl jsem zpravodajem, tak eh, jsme se právě bavili o tom, že zrovna to letectví a kosmonautika jsou klíčová odvětví pro eh, technický pokrok. Velice bych podporoval pozměňovací návrh číslo 2 Evy Lichtenberger, to znamená přísné oddělení nákladů na civilní a vojenské projekty a potom eh, se divím, co všechno je možné navrhnout. Když se podíváme na návrh číslo 19, to snad není vůbec nic mělo vážně, co tady Andreas Melcer navrhuje. Ale prosím, je to jeho právo. Eh, myslím si, že samozřejmě, paní kolegyně to řekla velmi dobře, eh, exhalace a smetí na jedné straně a technický pokrok na druhé straně. A je třeba ale, abychom v tom nebyli sami, protože ten těch eh, států, které vypouštějí kosmická tělesa, je minimálně deset. V současné době se zdá, že i některé soukromé firmy se snaží vypouštět kosmické objekty a je třeba, aby Evropská unie velmi intenzivně v tomto jednala s ostatními účastníky toho kosmického leteckého výzkumu a toho kosmického provozu, protože jinak na tom budeme sami a my přece nebudeme čistit za ostatní jejich odpadky. Děkuji. Paní Ajalsen. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za toto stanovisko. Připadá mně, že je velmi důležité, aby se začlenily pozněvací návrhy, které připomínají, že kosmická strategie eh, má Eh, tady určité problémy z hlediska rozpočtu na rok 2013 a že potřebujeme zajistit kontinuitu těchto eh, projektů. Jakékoliv rozpočtové zaváhání pak znamená nejen to, že se tato strategie zastaví, ale že dokonce eh, se dostane zpět, ustoupí to je důležitý problém a jeho závažnost si musíme uvědomit. Je třeba zachovat financování. A dále eh, navrh paní Lichtenberger, ano, my víme, že v Toulouse nám ukázali, jak eh, to všechno funguje, jak je možné identifikovat eh, kosmické části, jak je možné Eh, například také sledovat eh, díky těmto technikám islandskou sopku, která nám způsobila tolik problémů. Děkuji. Děkuji, pan González za komisi. You, Děkuji, pane předsedo. My jsme si zaznamenali poznámky a pozněvací návrhy, eh, které jsou tady zaznamenány, je to, má to podporu. Je tady jedna otázka, která je důležitá a tu chceme zdůraznit, a to je financování GMES. Komise jasně rozlišuje GMES a Galileo. A já chci tady toto zdůraznit, jak vypadají eh, návrhy komise pro další finanční rámec. Tato komise eh, tuto otázku náležitě zohledňuje, jakož ostatně i další. Komise jasně ukazuje, že není možné nést sami náklady GMES v rámci rozpočtu EU a současně také zdůrazňuje, že je to také otázka financování Galileo. Pozměňovací návrh číslo 7 tady je trošku pro nás mm, pochybný, e, proto je otázka soukromého financování, zda je nutné či ne. Komise navrhuje v rámci víceletého finančního lámce, který na to bude stočit, že samozřejmě eh, soukromé financování by bylo velice užitečné pro aplikace, ale nikoli pro vlastní eh, vytvoření systému eh, což se zdá, že vyplývá z předloženého návrhu. Děkuji. Děkuji. Chcete, pane zásado, něco stručně říci? Děkuji, pane předsedo. Ano, rád bych poděkoval všem těm, kdo se zúčastnili diskuse a kdo předložili eh, další poznámky. Jsem velmi rád, že dostávám tak velkou podporu od všech politických skupin. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji. Hlasujeme zítra a hlasování v ITRE je 22. nebo 3. listopadu a počítá se eh, s tím na prosincovou plenárku. Chci připomenout všem, že zítra se sejdeme v PHS, eh, čili nezapomeňte si prosím vzíti eh, po hlasovací karty. PHS 3, to je naproti sálu, kde se konají plenární zasedání 3, 5, C, 0. To je prostě to velké, ta velké, ta velký sál EPP naproti plenárnímu sálu. Děkuji.